Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych tu, rád bych vás celo srdce přivítal na schůzi výboru pro jednotný věční trh a ochranu spotřebitele. Jak patrně víte, jde o svým způsobem mimořádné zasedání našeho výboru. Naštěstí jsme měli na dnešek, na, naplánovanou schůzi. A je to právě den, kdy pan profesor Mario Monti zveřejňuje svoji důležitou zprávu o nové strategii pro jednotný věční trh. Myslím si, že není vhodnější místo než právě schůze výboru pro jednotný věční trh v Evropském parlamentu, kde bychom si mohli vyslechnout prezentaci pana profesora Montyho. A jsem nesmírně rád, že mezi nás eh, u této příležitosti přišel i předseda Evropského parlamentu, můj dobrý přítel Jerzy Buzek, který zde také vystoupí se stručným projevem. Dovolte mi ještě několik eh, organizačních věcí. Jednak vám chci říci, že tato schůze se vysílá po webu na webových stránkách Evropského parlamentu. Je vždy dobré lidem připomenout, že se to vysílá a archivuje. A pokud jde o zbylou část schůze, respektive tedy, jak to vypadá s pořádem dne. Nejprve si vyslechneme prezentaci pana profesora Montyho, e, potom předpokládám vystoupení koordinátorů v našem výboru a také e, zpravoda Evropského parlamentu e, Louis Greše místo předsedu našeho výboru, který se zabývá touto tematikou. Já vím, že pan Graš také vycházel ze zprávy pana eh, Monteho a Bráceně. Dále pan eh, Kasety, který předseda sekce pro nutriční trh ve, v Ekosoku, tedy v Evropském hospodářském a sociálním výboru, je dnes mezi námi, takže bych rád celou srdce přivítala. E, vítám také členy jiných výborů v Evropském parlamentu, e, kterým jsme učili otevřené pozvání na tuto prezentaci zprávy pana profesora Monteho. A nyní je mi velkou ctí předat slovo předsedovi Evropského parlamentu panu Buzekovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Malcolme za to, že jsi mne pozval na tuto schůzi. Myslím si, že prvořadou povinností každého europoslance je účastnit se schůzí výboru. Já k tomu momentálně nemám mnoho příležitostí. A v minulém funkčním období jsem byl běžným poslancem, každý týden či ob týden jsem se účastnil schůzí svých výborů ITRE a ENVY, to je pro průmysl a pro životní prostředí. Teď na to nemám dostatek času kvůli své funkci. Ale, jak víte, v každém výboru existují příležitosti vystoupit velmi aktivně v rámci celého parlamentu. Například eh, před pár lety jsme se začali věnovat problematice klimatických změn a výbor Envy se velmi projevil v této souvislosti. Dále zde byl energetický balíček a nyní můžeme říci, že je řada na výborech IMCO a ECON, které e, patrně v současné době jsou těmi nejdůležitějšími v celém Evropském parlamentu. Nejde pouze o podrobnou problematiku toho, jak uspořádat jednotný vnitřní trh, jde také o ducha integrace a vůbec ducha, kterým je nesena celá Evropská unie. Alespoň tak já chápu zprávu pana profesora Monteho. Respektive pana Mario Monteho, protože on mi zakázal používat slovo profesor. Ale jakožto politik je pan Mario Monte úžasným politikem na evropské úrovni, který se angažuje v rámci Evropské komise. Dovolte, abych řekl, dámy a pánové, že načasování této diskuse je nesmírně relevantní. Proč? Je zde Lisabonská smlouva, to znamená vzrůstá význam Evropského parlamentu a také význam komunitární metody zastupované Evropským parlamentem. Musíme dobře znát svou odpovědnost, pokud je o jednotný věční trh. Skutečně nám tato věc přísluší, protože podle Lisabonské smlouvy neseme odpovědnost za komunitární metodu. Dále, v uplynulých pěti letech, či dokonce deseti letech od roku 2000, jsme se zabývali Lisabonskou agendou. Ta nebyla příliš úspěšná. Šlo o metodu otevřené koordinace, spíše než metodu komunitární. A tento stav je třeba zlepšit, protože se nyní připravujeme na strategii EU 2020. Tento dokument se nyní chystá k dokončení. Chceme ukázat občanům, že jsme skutečně zodpovědní za budoucnost Evropy. A výrazem takového myšlení, globálního myšlení, je samozřejmě oživení jednotného vnitřního trhu, tato myšlenky, tato struktury mechanismu fungování. Ovšem objevil se další problém, další velká potřeba. Všichni víme, že došlo k finanční krizi a kvůli všem těmto důvodům se nyní zamýšlíme nad tím, jak oživit eh, a dát novou dynamiku jednotnému vnitřnímu trhu. což z Evropy učení doufáme do budoucna lepší místo k životu pro naše občany. Vy jste profesionálové, zejména to platí o panu profesorovi Mario Montim a dovolte, abych uvedl, že během té první dekády jeho fungování byl jednotný vnitřní trh obrovským úspěchem. Říká se, že nějakých Eh, že, že vytvořil nějakých 877 miliard eur přidané hodnoty, 2,5 milionu nových eh, pracovních míst v letech 92 až 2003. A jak víte, je zde také těch eh, pět bodů, máme problémy s směrnicí o službách, která není řádně prováděna v členských zemích. Dále otázka finančního dohledu a toku kapitálu, to je také nesmírně důležité téma. Hedge fondy, zajišťovací fondy. Musíme také pomyšlet na vnější vztahy, Čili nejde o to oživit dynamičně jednotný věci trh jenom kvůli nám, ale mohlo by to pomoci i mimo EU. O zajišťovacích fondech například se bavíme s Američany. Dále um, kategorie zboží, norem. To se nám podařilo prosadit u mobilních telefonů a dosáhneme obrovského pokroku také u některých řešení pro automobilový průmysl. Dále je zde šengenský prostor, bezvízové cestování, či myslím, že skutečně se musíme zaměřit i na e, věci, které se týkají zemí mimo EU, i když samozřejmě naše prvotní odpovědnost se týká Evropské unie. A můj návrh k tomu by potom byl ještě mobilita, či volný pohyb osob a jazyky. Kdybychom si mohli nastavit například cíl 1 plus 2, to znamená jeden mateřský jazyk plus dva další jazyky Ehm, například by to mohl být požadavek, minimální požadavek na maturity. Já vím, že toto nepřísluší Evropské unii o tom rozhodovat, nespá to jejich pravomocí, ale mohli bychom vystoupit s takovým návrhem, protože jak se můžeme bavit o pohybu osob, pokud tyto osoby nejsou vybaveny jazykovými znalostmi. Jde tedy o to, jak oživit ehm, naši strategii pro jednotný vnitřní trh. A samozřejmě Důlou, eh, pardon, pátou nesmírně důležitou svobodou je svoboda výzkumu, což je v intelektuální rovině nesmírně důležité pro všechny z nás. Dále jsou zde ještě tři obecnější témat, obecnější okruhy, například elektronické obchodování, to je nesmírně důležitá oblast. Dále, to tedy kromě těch pěti svobod, kromě těch pěti svobod, tedy elektronický obchod a potom něco, co jsme s Jacquem Delorem, bývalým předsedou Evropské komise, před pár dny pojmenovali a zahájili oficiálně v Evropském parlamentu fungování Evropského energetického společenství. To je také důležitá věc v souvislosti s jednotným vnitřním trhem. Teď to samozřejmě není prostor pro to, abych zacházel do detailu. Nyní se dotknu tedy svých výborů. Samozřejmě vy jste také mým výborem, ale mám výbory, v nichž zasedám. Jsou to teda NV, tedy výbor pro promysl a životní prostředí. A tyto výbory bylo také projednávat energetické evropské společenství. Dalším důležitým problémem je konkurenceschopnost Evropské unie a to na základě politiky soudržnosti, čili optimalizovat potenciál, využívání potenciálu všech regionů v Evropské unii. Kdybychom hovořili o konkurenceschopnosti na základě znalostní ekonomiky, tak eh, to je pojitko, které už je dobře známe. Máme výzkumné programy, bude se chystat osmírám svůj program, bude to pokračovat, rámcové programy, ale je třeba, kromě znalostní ekonomiky, zmínit také soudržnost. Je třeba využívat potenciál celé Evropské unie. To je také klíčové pro zlepšování konkurenceschopnosti. Včera jsme se připomenuli 60. výročí Šumanovy deklarace a také konec druhé světové války. Pro mne je zde velký rozdíl, protože hovořit o vítězství ve druhé světové válce znamená, že stále je to o válce, o minulosti, o té strašlivé válce. Ale pokud je o Šumanovou deklaraci, tak to je výročí, které vlastně směřuje do budoucna. Jak zaručit, že bude trvat smíření evropských národů, jak rozvíjet soužití mezi národy v Evropě, takže já preferuji to 60. výročí letošní nad tím 65. Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Uh, well, thank you, uh, President. Velice děkuji, pane předsedo, velice děkujeme, že jste zúčastníte dnešního zasedání a také děkujeme za to, že se s takovým nadšením uh, ujímáte této práce a z toho, co e, nyní činí Evropský parlament. Dnes jste navštívil naše zasedání našeho výboru a myslíme si, že je velice dobré podívat se také retrospektivně na to, jak to vypadalo s jednotným trhem, když nyní se chystáme oživit tento jednotný trh a také je to i titulem um, zprávě, o které se budeme hovořit. Myslím si, že je velice důležité, aby právě spotřebitelé měli eh, prospěch z tohoto jednotného trhu a také o tom bude jednat zpráva profesora Montyho. Děkuji vám tedy za tato úvodní slova a nyní již eh, s potěšením dávám slovo profesoru, Mar, eh, profesoru Montimu, aby nás seznámil se svou zprávou a také doufám, že v budoucnu se také, až si to všichni prostudujeme, tento dokument, že také budeme mít čas i na podrobnější debatu. Nicméně nyní jsme rádi, že dnes eh, si můžeme vyslechnout vaši prezentaci a dávám vám tímto slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozval na dnešní zasedání. Je to pro mě velkou ctí. Jsem také rád, že se dnešního zasedání účastní předseda Buzek. A velice se mě také, eh, jsem také mm, eh, polichocen tímto gestem předseda, eh, předsedy Evropského parlamentu. Pane předsedo, vy jste hovořil o Šumanově deklaraci a o tomto výročí. Nevím, zda je to pouze schoda okolností, ale moje zpráva pochází právě z 9. května 2010. Domnívám se, že je velice příhodné, že se mohu účastnit dnešního zasedání poté, krátce poté, kdy jsem předal předsedovi Evropské komise tuto zprávu a také, kdy jsem ji předal i předsedovi Evropské rady panu Van Rompuyovi. Pro mě je návštěva Evropského parlamentu však mnohem více než pouze určitý čin, kterým chci jaksi složit hold, protože bez vašeho zapojení by to nefungovalo tak dobře, protože vy jste sami také spoluautorem této zprávy, aniž si to možná zcela uvědomujete. Protože jsem eh, se zapojil do širokých konzultací, eh, které probíhaly po celé Evropě během minulých měsíců a chci si, pane předsedo, že Evropský parlament byl v čele, byl v centru těchto konzultací. Také jsem se sešel zvlášť se s hlavními představiteli šesti skupin Evropského parlamentu. A proběhla spolupráce také s, s několika výbory, s výborem Econ, s výborem CRIS, ale zejména také s výborem pro vnitřní trh. A již od prvního dne celé této práce jste mi, mm, jste mi nabídli velkou podporu, Malcolme. Také mám velkou radost z toho, že právě váš výbor se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, která se týká vnitřního trhu. A myslím si, že i vaše zpráva, tato zpráva z vlastní iniciativy podpořila mou práci. Rovněž chci pochválit kvalitu této zprávy, kterou vypracoval pan Luis Greš. A tuto zprávu schválil tento výbor. Myslím si, že tato zpráva bude probírána na plenárním zasedání příští týden a vidím, že tedy společně všichni se snažíme pracovat na poli jednotného trhu. Velice rád jsem, eh, se účastním dnešního zasedání a velice rád se s vámi podělím o eh, své poznatky. Jak již pan předseda Buzek naznačil, tak cílem nebo hlavním tématem jednotného nebo to jednotný trh se stává stále aktuálnějším a významnějším tématem. Myslím si, že eh, můžeme nalézt úzké spojnice mezi problémy, které Evropská unie v současnosti řeší, které se týkají eurozóny, které se týkají řecké krize a můžeme najít spojnice právě s tématy vnitřního trhu. Krize v Řecku, která, jak se domnívám, díky včerejšímu statečnému rozhodnutí snad již brzy eh, najde řešení, tak eh, tato krize je krizí veřejných financí jedné země, ale zároveň eh, mají problémy i ostatní. Nejedná se však pouze o to, že by jedna země měla eh, nebo prožívala krizi veřejných financí a docházelo k určitému přelévání, protože když se podíváme, je nutné se podívat na konkrétní situaci jednotlivých zemí. Můžeme se podívat na Řecko, ale ještě chci zdůraznit, že se nejedná pouze o Řecko. Vidíme, že e, je důležité, aby vnitřní ekonomika fungovala a díky tomu může docházet nebo může, můžou, mohou být finance v rovnováze. E, je to také spojeno se stavem hospodářské soutěže, konkurenceschopnosti. A právě jednotný trh a hospodářská soutěž jsou zde takovým hlavním popudem. A pokud ten vnitřní trh a hospodářská soutěž není dostatečná, tak to může mít právě, tak to může také oslabit celou situaci. Ukazuje se, že veřejné finance a v situace na finančních trzích mohou být ozdravěny, nicméně ta ozdravná kůra nebude dostatečná, pokud zároveň neproběhne hlubší restrukturalizace a hlubší pomoc. A to je právě účelem Evropské unie, aby v tomto pomohla. Když jsem navštívil váš výbor v minulosti, tak si asi vzpomínáte, že jsem zdůrazňoval to, že vnitřní jednotný trh je klíčovým prvkem Evropské eh, měnové unie a je, tedy, je to tedy zásadní pro dobré fungování systému EMU. Myslím si, že práce vašeho výboru je velmi důležitá pro vnitřní trh, ale nejenom, je také důležitá pro i Evropskou měnovou unii a je důležitá pro Evropskou unii jako celek, protože zachází ještě hlouběji v integraci. Během konzultací, která jsem prováděl ve všech zemích Evropské unie, jsem, dos, jsem dospěla k několika poznatkům. O tom hovořil již pan eh, předseda Buzek. Došel jsem k názoru, že vnitřní trh Eh, na jedné straně není příliš populární myšlenkou nebo oblíbenou myšlenkou, ale na druhé straně potřebuje posílit. Je zde tedy ještě mnoho práce. Máme zde dvě možnosti. Za prvé je to možnost určité obrany nebo obraná strategie, která spočívá v tom, že si řekneme, dobře, pokud eh, ta myšlenka vnitřního trhu není příliš oblíbená, tak můžeme zkusit eh, více se zamyslet nad tím, jak ten vnitřní jednotný trh má fungovat a měli bychom eh, pracovat tak, aby ne, nezaznělo, aby zde nebylo více kritických reakcí a měli bychom také připravit nové iniciativy, které by měly dospět, přispět k dokončení eh, evropského jednotného trhu. Já v této zprávě nabízím proaktivní možnost, nebo podporuji proaktivní možnost, která spočívá v tom, že potřebujeme více hospodářské soutěže, nikoli méně. Potřebujeme také více prosazování předpisů, nikoli méně. Otázkou však je, jak těchto cílů můžeme dosáhnout pokud jsou zde tyto obavy, které se týkají vnitřního trhu. Podle mého názoru se musíme, nebo musíme nejprve pochopit všechny ty obavy, které existují. Musíme je přesně identifikovat. A pak se musíme buď pokusit vysvětlit, že tyto obavy nejsou opodstatněné, což může být v některých případech eh, pravda. A pokud zjistíme, že tyto obavy jsou do určité míry opodstatněné, tak musíme najít správná řešení. Tato řešení mohou spočívat v určitých cílených strategiích, v cílených politikách, ale myslím, že bychom se měli zbavit určitých obav, které hovoří o tom, že jednotný trh není eh, možné sladit se sociální Evropou. A ve, v mé zprávě také naleznete podrobné analýzy, minimálně tedy doufám, že eh, budou dostatečně podrobné. Eh, jsou to analýzy různých příčin a také jsou zde některé prvky, které obvykle nejsou eh, běžné v evropských dokumentech, protože evropské dokumenty mm, musí dodržovat určité principy jakési politické korektnosti, nicméně tato zpráva není takovým běžným evropským dokumentem. A já jsem se snažil podívat na situaci eh, v jednotlivých zemích, které jsem seskupil do určitých do určitých skupin. Snažil jsem se dívat na to, jak to vypadá se, sociálním, se sociální tržní ekonomikou. Je zde skupina anglosaských zemí, skupina nových členských států, skupina severských zemí. A myslím si, že po krizi je ta situace příznivější více než kdy jindy k tomu, abychom eh, dokázali eh, se tedy podívat na tu situaci a abychom dokázali znovu najít určité, určité prvky, kdy, eh, určité styčné body, kde budeme usilovat o konvergenci. A je také třeba, abychom řešili tyto určité obavy, ale to, abychom to řešili v rámci jednotné politiky, která dále prohloubí politiku jednotného trhu. V mé zprávě naleznete tři hlavní kapitoly. První kapitola se týká, pardon, kapitola dvě se týká budování silnějšího jednotného trhu. Hovoří se o tom, co je zapotřebí k vybudování silnějšího jednotného trhu, také jsou tam konkrétní doporučení. Dále v souladu s přístupem, který jsem vám nastínil, je nutné nejenom budovat ten silnější jednotný trh, ale také je nutné budovat eh, určitý obecný souhlas, určitý konsensus o tom jednotném trhu. Eh, je nutné také řešit určité Eh, třecí plochy, které jsou mezi například mezi fungováním jednotného trhu a mezi právy pracujících, také je nutné přemýšlet o sociální dimenzi, o tom, jak zlepšit systémy eh, zadávání veřejných zakázek, také je zde otázka daní. Možná, že někteří mají obavy z těchto věcí, ale myslím si, že zde není se čeho bát. Co se týče těchto témat, jedná se v podstatě o to, abychom společně zachovali eh, svrchovanost v otázce daní. Protože pokud nebudeme pracovat společně, tak mohou mít jednotné, jednotlivé členské státy eh, nebo jednotlivé členské státy mohou mít pocit, že si pokud budou o daních eh, rozhodovat samostatně, takže budou svrchovaní, ale je nutné v tomto pracovat společně. Pak je také nutné zamyslet se nad politikou eh, soudržnosti. A já chci ještě říci, doufám, že se nedotknu předsedy parlamentu, ale chci říci, že v nových členských zemích jsem zjistil, že je tam velká podpora k tomu, abychom pokračovali, abychom pokračovali eh, v budování jednotného trhu, protože v těchto nových členských státech se objevuje velká touha po eh, nových, eh, nebo velká chuť budovat tento jednotný trh a po těch příležitostech, které přenáší. Samozřejmě, že každý má své vlastní představy, svá vlastní očekávání i obavy. A také musíme se celkově vyrovnat s tím tématem soudržnosti při budování jednotného trhu. Také existují některé země, v nichž existují obavy, že jednotný trh je takovým otevřeným polem, kde může eh, se ještě zvýšit zahraniční konkurence a působení zahraniční konkurence. Ale já si myslím, že se musíme podívat na ty obavy konkrétněji a eh, vypořádat se s těmi jednotlivými konkrétními obavami a používám zde takovou, takové pojetí nebo koncepci, které, tedy jedná se o otevřené trhy, které však nebudou příliš otevřené. E, hovořím o tom v kapitole 4, která pojednává o silnějším jednotném trhu. Myslím, že asi nebudete očekávat od bývalého komisaře pro vnitřní trhy, že bude příliš eh, schovývavý a příliš mírný. Myslím, že je nutné, aby se všechny předpisy vymáhaly velice přísně, ale zároveň, aby eh, nešly proti evropské společnosti. A pokud eh, toho chceme dosáhnout, tak musíme vyřešit ještě některé konkrétní problémy. Nyní se ještě chci vyjádřit k poslední kapitole číslo 5, která pojednává o politické iniciativě k tomu, jak posílit jednotný trh a zároveň eh, hospodářskou a měnovou unii. Já sám se, si tam kladu jednu otázku, která se týká všech tří orgánů Evropské unie. Musíme si uvědomit, že jednotný trh je naprosto zásadní. Ale pokud se na to podíváme jaksi pesimistickým pohledem, tak můžeme říci, že se jedná o témata, která nejsou příliš atraktivní a která jsou eh, dost, nebo která nezní příliš zajímavě. Otázkou je, jak můžeme přesvědčit politiky v jednotlivých členských zemích i na evropské úrovni, aby investovali více energie a více eh, politických myšlenek do těchto témat, která nejsou příliš atraktivní. Já nechci, abyste se nějak urazili, já sám e, pocházím z vašeho středu, ale je nutné, abychom si uvědomili, o co se zde hraje. Hraje se o budoucnost evropské integrace, jedná se o budoucnost jednotného trhu. A proto jsem se snažil ukázat, že je nutné také přemýšlet o dalších prvcích, které se zde ukazují. Je to například nová strategie EU 2020, také e, je to e, Evropská měnová unie, dále e, jsou to další prvky, které se stávají těmi klíčovými prvky i pro jednotný trh. Je nutné, abychom našli způsob, jak vzít všechny tyto prvky v úvahu. A chtěla bych, aby tyto otázky, které možná nezní příliš atraktivně, nezní příliš zajímavě, eh, jak je zatraktivnit, abychom také dokázali eh, více mm, povzbudit všechny strany, aby do této věci investovali více energie. Ve zprávě pana Greše také mimo jiné nacházíme informaci o tom, že z iniciativy komise připravíme balíček, jak postoupit vpřed. A vy jste hovořili také o možnosti určité urychlené legislativní procedury. Jako to bylo třeba u e, přípravy z roku 1985 o přípravě jednotného trhu na rok 1992. E, chci ještě se vrátit k té bílé knize z roku 1985, protože pan předseda Busek e, také zdůraznil některé věci. Myslím si, že je zde určitá paralela Uplynulo 25 let po eh, této iniciativě. Nicméně nyní je situace, nebo ta stávající situace je mnohem složitější a také i to řešení musí být radikálnější. Ale velice děkuji při této příležitosti, jak vám, pane, pane předsedo Busku, tak vám, pane předsedo tohoto výboru, velice vám děkuji za vaši ochotu jít ku předu a e, aktivně pracovat. Děkuji. Uh, Děkuji, Mario. Děkuji jednak za tvoji vynikající práci, která se promítla do zprávy. A musím říci, že mám, že jsem trošku ve východě, jak někdo z členů výboru um, připomenul, tak um, vaše zpráva je napsána v krásné angličtině a zatím ještě není k dispozici v překladu do jiných jazyků. Pan profesor říká, že ještě toto odpoledne bude k dispozici ve třech, čtyřech jazykových verzích dalších. Tak to je skvělé. Ale rád bych poukázal na to, jak se angažujete v oblasti jednotného vnitřního trhu. A když se podíváme po sále, vidíme, kolik je tady e, lidí, kolik je tady členů našeho výboru, tak to, myslím, svědčí o tom, že v našem výboru se domníváme, že jednotný vnitřní trh je klíčový pro budoucí úspěch Evropské unie a proto jsme velice rádi za to, že jste přišel zprávu prezentovat. Domnívám se, že také parlament zde musí sehrát klíčovou roli a proto je důležité, že byla přijata tak velkou většinou ve výboru zpráva pana Luise Greka. Jak všichni víte, pokud je o politickou iniciativu, po které pan profesor volá v závěru své zprávy, přicházíme s jasným podnětem, že bychom potřebovali Single Market Act, tedy akt o jednotném vnitřním trhu, což je věc, kterou původně navrhla komise. Potřebovali bychom také Small Business Act, tedy akt pro uh, malé podniky. S tím, že by na tom pracovala komise i členské státy. Myslím si, že na tom že to můžeme posunout dopředu, také až budeme jednat o návrhu EU 2020 příští týden. Doufám, že se nám podaří posílit postavení politiky jednotného vnitřního trhu v rámci návrhu strategie EU 2020. Já už jsem učinil tento návrh všem ostatním předsedům výborů v parlamentu v souvislosti s tím, co se děje tento týden. Takže vlastně svým způsobem my už se snažíme předjímat Snažili jsme se předjímat tu vaši zprávu a eh, neustále tu agendu posouvat dále. Požádám lídry jednotlivých eh, poslaneckých klubů v našem výboru, to znamená koordinátory, o jejich vyjádření a potom ještě dáme slovo vám k závěrečnému vystoupení. Pan předseda Evropského parlamentu se omlouvá, bude již muset schůzi opustit. So, um, so what I'm going to do is to invite... Dobrá, takže rád bych v těchto 20 minutách, již nám zbývají, vyzval kolegy, aby každý pohovořil dvě, tři minutky a pokud budeme mít čas, tak ještě bude další kolo. Tedy nejdříve v pořadí pan Šváb, paní Gebhardová, pan Busoj, paní Turena, tady zastoupí paní Rüle a pan Kožušník za ECR a pan Dion. To by tedy byly všechny eh, frakce pro eh, krátké vystoupení a pak ještě vyzvu pana Grega, aby se na vše podíval ze svého úhlu jako zpravodaj našeho výboru a pak ještě případně další ale, komise. Ale uvidíme, jak to půjde. Tedy nejdříve pan Šváb, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, pane profesore Monty. Jménem frakce EPP bych vám rád eh, opravdu pobřeho, poblahopřál srdečně k tomu velice ehm, významnému a velice vyváženému dokumentu. Je to opravdu důležité. Z hlediska Evropské unie tady máme takové signální body, o něž se můžeme opřít, když budeme v příštích letech se této práci věnovat. Pan Harbour poukázal na to, že zpráva pana Grecha e, se snaží tlačit na vznik toho Single Market Act. A vaši zpráva vůbec nestratila nic ze své aktuální povahy. Naopak e, dotýká se mnohých bodů, již by pak měly být, na něž by mělo být navázáno v tom Single Market Act. Já jsem ještě se s celým do dokumentem neměl tu možnost seznámit, ale tady vás budu citovat, že například říkáte tedy regulation, teď ani nevím, jak se to řekne německy, ale že by to mohl být důležitý prostředek pro eh, jasnost, transparentnost a um, to dokonce i po deseti letech je platné a rovněž v bodu 3,1 mě velice těší, že mluvíte o tom, že potřebujeme velice konkurenceschopnou, eh, ale zároveň sociálně laděnou eh, tržní ekonomiku. Eh, to je podle mě jádrem vaší zprávy. Ještě další body, ehm, jež tam vyjmenováváte digitální vnitřní trh, kde tam mluvíte o těch hráčích, otázka právě daňová, kde jste velice jasně vyjádřil své stanovisko. To jsou vše podbody toho základního modelu pro Evropskou unii, kde vlastně už rozhodnutí minulého týdne poukazují na to, že hlavy státu jsou ochotné víceméně přistoupit k takovým rozhodnutím, je to nutné. Je těžké, abych se vůbec na cokoliv tázal, tedy zakončím pouze tím, uzavřu tím, že vám poděkuji a doufám, že všichni z toho vyvodí ty správné závěry, když to bude třeba. Děkuji velice panu Švábovi, paní Gepardová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore, za tu práci, kterou jste zde odvedl a rovněž za ty um, rozhovory, za ta jednání jsme mohli vést tak, aby opravdu Evropský parlament a jeho názory mohly být zohledněny v těch diskusích. I mně nebylo. Uh, nepřipadalo nějak jednoduché se za půl hodiny seznámit s těmi více než dvěma, dvěmi sty stranami toho textu, tedy nejsem schopna zatím reagovat na vše, co tam je napsáno, ale to, jak jste vše vysvětlit, jak jste vše uvedl, mně připadá na výsost zajímavé a myslím si, že už i z toho můžeme vyvozovat ty první kladné závěry. Kladná politika jednak pro Evropskou unii, jednak pro její občany. Ale možná to bylo tím, že jste neměl až příliš mnoho času, možná proto tam odpadly některé body, které by mě ležely na srdci. Totiž řekl jste mezi jinými, že se musí vždy vyhodnotit dopady eh, jakýkoliv legislativních kroků. A pak jste k tomu ještě dodal, že žádáte více konkurence a zároveň více sankcí, případně eh, právních postihů. To je správné, ale mně by se dělo lépe, kdybyste řekl zároveň víc práv pro občany, víc práv pro zaměstnance. A to bohužel už jste nedodal. A to je přesně, co potřebujeme, co naši občané potřebují, aby ten vnitřní trh sloužil občanům v tom smyslu, aby i to ekonomika byla pro občany a nikoli naopak. Zatím jste to tak neuvedl, tak to nevyznělo jak bych si já jako e, přesvědčený sociální demokrat přála. I když jsem si všimla, že na straně 72 říkáte zcela jasně, že se musí ještě jednou přehodnotit e, ta um, směrnice o vysílání pracovníků, abychom se e, přesvědčili, že může být správně implementována. To právě byla důležitá otázka pro skandinávské země. A deli o to zlepšit tu směrnici, já jsem pouze pro. Pouze mohu říci, že opravdu to potřebujeme a musíme se postarat, aby práva, sociální práva, e, zaměstnanců, občanská práva byla opravdu respektována ať jste ve kterémkoliv státě a právě to by mělo být eh, koordinováno a možná i harmonizováno na celoevropské úrovni, zejména v oblasti prosazování práva, prosazování společných žalob. To opravdu by pro nás bylo velice důležité. Tím bude ten společný vnitřní trh ještě mm, pozitivnější pro všechny a mm, říká se, že teď přijdou i ty další jazykové verze. Já už se budu velice těšit na tu německou, abych si mohla rychle ten text pročíst a podívat se úplně dopodrobna, co v něm stojí. Děkuji pěkně. Uh, thank you very much indeed. Děkuji. Paní Gepandové a nyní pan Pusoj. Ano, já budu hovořit rumunsky. Președinte, Eh, felicitări, eh, domnule Mario Monti, domnule profesor, pentru efortul depus și pentru... Eh, děkuji. Děkuji rovněž profesoru Mario Montimu za tu snahu, jež vyvinul a že vyrobil takto velice kvalitní dokument. Jedná se o strategii pro budoucnost, pro ustanovení toho jednotného vnitřního trhu. A já jsem opravdu přesvědčen, že obnovená diskuse, jež bude důsledkem publikace tohoto dokumentu, dokumentu, že je opravdu žádoucí a že ji potřebujeme. Ehm, účinný vnitřní trh je zcela zásadní záležitost eh, pro celý eh, globální rozvoj. Vy tady uvádíte určité prvky, jež vlastně zatím byli na okraji těch snah, dokonce i e, se o nich vnitřní trh nezmiňoval. Tady vy se zmiňujete například o energetické oblasti. E, tam opravdu musíme k tomu přistoupit solidárně, musíme se snažit společně, aby vše bylo do budoucna spravedlnější a abychom zajistili energetickou bezpečnost. Zároveň se musíme postarat o to, aby byla podpořena i obnovitelná energie. A já doufám, že vznikne takový um, energetický trh, který zároveň občanům zaručí um, levnější přístup k elektrické energii. Mluvíte o zdravotnictví, o přeshraniční zdravotnické péči a tady se domnívám, že se musíme chopit iniciativy, že se ji nesmíme vzdát, že ta směrnice, již se současně zabývá Evropská komise, zatím z důvodu um, kroku rady je blokována, ale nesmíme to vzdávat. Zároveň si myslím, že bychom mohli i vyvinout nové iniciativy. Vy se například zmiňujete o směrnici o odborném vzdělání, směrnice o službách. A prostudoval jste si rovněž otázky, z níž plynou doporučení a ta by se nám opravdu vyplatila, totiž abychom co nejčastěji je to možné, uh, používali um, nařízení a nikoli směrnice. Tím se opravdu vnitřní trh zlepší, vše bude závaznější. Je to velice účinný dokument, podává velice dobrý objektivní obraz současné stavu věci a zároveň eh, podává velice odvážný nástin strategie do budoucna. Tedy ještě jednou blahopřeji, budeme vás podporovat, abychom ty cíle těch cílů dosáhli společně. Děkuji panu Uh, Prosím. Děkuji. Budu hovořit dánsky. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Ráda bych vám nejprve poděkovala, pane profesore, za, vaši obrovskou, za váš obrovský intelektuální výkon, který byl nutným předpokladem pro vypracování této zprávy protože když eh, se zamyslíme o Evropě, když přemýšlíme o tom, jak například vyřešit problematiku nezaměstnanosti, máme 25 milionů nezaměstnaných v Evropě, tak eh, není snadné vidět všechno, uceleně vidět cesty vpřed a já, my vám chceme za náš poslanecký klub poděkovat za váš ucelený globální přístup a domnívám se, že jste existují problémy, které jsou reálné. Je to problém v sociální oblasti, problém nezaměstnaných, dále problém ekologický, ten je spojený s tím, že stále ještě nemáme zelený či ekologický vnitřní trh. To je problém, který jehož existenci je třeba uznat a je třeba se snažit také vyvodit z toho všeho důsledky, jak jste o tom sám hovořil, protože je třeba hledat politická koncepční řešení pro tyto věci. Eh, měla jsem čas si přečíst jenom rezime vaší zprávy, takže neznám detail, do detailu vaši zprávu, ale domnívám se, že se zmiňujete například o sociálních právech. Já si myslím, že třeba dosáhnout vyváženého stavu mezi sociálními právy a um, ekonomickou svobodou. Myslím si, že je pozitivní, že se ve zprávě tento prvek objevuje. Máme například směrnici o vysílání pracovníků a je naprosto nutné, aby se do toho vložily členské země a váš návrh si myslím, že je velice dobrým východiskem. Dále bych ráda řekla, že zcela souhlasím s tím, co říkáte ohledně fiskální politiky. Tvrdíte, že je třeba nastavit si definici toho, co míníme fiskalitou, co očekáváme především v oblasti fiskální, um, jak um, zdanění právnických osob, tak fyzických osob. Samozřejmě nechceme úplnou harmonizaci v Evropě, ale měli bychom se shodnout na nějaké minimální úrovně takové harmonizace v Evropě. A je pravda, že členské země se s tím tedy vzdají části své strachovanosti. Dále hovoříte o tom, že sociální služby ve všeobecném zájmu ehm, také jsou poskytovány v kontextu vnitřního trhu, nebo měly by být. A mě by zajímalo, protože jsem tady nečetla do detailu vaše zprávu, ehm, jaké by mělo být místo těchto služeb na trhu. To je důležitý, důležitá politická otázka. Dále Další věc, kterou bych ráda vyslovila, byla bych ráda, kdyby vaše zpráva byla o něco ekologičtější. Ehm, protože pokud jde o vnitřní trh, podle mého je třeba zohlednit ehm, rozdíly v investicích, ehm, v promyslové politice, v integrované politice. Je třeba, že bude třeba dále měnit způsob produkce, způsob výroby. A to je třeba dále rozmět, ale v každém případě vám velice děkuji a těším se na další jazykové verze zprávy. Děkuji. Nyní pan Kožušník. Za skupinu evropských um, reformátorů a konzervativců připojím za, uh, s poděkováním za poměrně kvalitně zpracovaný uh, dokument. Uh, já mě tam zaujali v té krátké Eh, chvíli, kdy jsem mohl tím dokumentem listovat v podstatě dvě takové oblasti. Jedna kapitola, která se jmenuje Poslouchání Evropanů. A já si myslím, že eh, ten dokument eh, dneska už prokázal svou kvalitu, protože byl připravován v období, kdež, než zcela natvrdo dopadla celosvětová krize na evropské struktury a už dnes i v tomto dokumentu můžeme vidět některé návody, jak z této krize výjít ven. Určitě musíme pracovat s termíny právě Eh, v oblasti naslouchání Evropanů, kteří volají po větší konkurenceschopnosti evropského eh, průmyslu eh, na globálních trzích a tady si dovolím podotknout ke své kolegyně. Já si osobně myslím, že právě tomu může pomoct, pomoci daňová diverzita, ne daňové sjednocování. Myslím si, že jedno z dalších hesel jsou určitě inovace, které se ve vašem dokumentu Eh, pohybují. Já osobně jsem rád, že se tam objevily také témata, které spíše souvisí eh, s oblastí právě, které jsou kritizovány Evropany, a to je eh, spíše méně regulace a méně administrativy, méně, méně byrokracie jako takové. Určitě se tam mluví o nástrojech, jakými jsou standardizace, tedy nástroje, které vznikají spíše ze spoda než úředním rozhodnutím, to znamená standardizace Eh, jednotlivých procesů, jak v oblasti eh, vývoje inovací, tak i v oblasti služeb. A to si myslím, že je cesta eh, právě v oblasti vnitřního trhu. Tím dalším bodem, co mě zaujalo ve vaší zprávě, jsou úzká hrdla. Já bych si to do pokusil trošičku rozvinout, ne, ne, neodkazoval bych se na vaši zprávu. Já si myslím, že všichni eh, se svými kolegy se tady zhodneme, že jedním z úzkých hrdech, eh, hrdel vnitřního trhu je jednotný trh služeb. Myslím si, že to je místo, eh, ve kterém je potřeba určitě podstatně více, více zabrat. Dalším úzkým hrdlem je, vy jste to tady nazýval krásným slovíčkem sexy, záležitost, ale já bych to nazval spíš politickou odvahou, odvahou jak na národní úrovni, tak na úrovni evropských struktur opravdu prosadit v těch dokumentech ty nazvané návody, protože jedna věc je zpracovat dokument, který má kvalitu a druhá věc je mít odvahu ty záležitosti potom realizovat. Já si vzpomínám na jednu iniciativu pana Barosa, jmenovalo se to v minulé komisi takzvaná antibyrokratická komise, kterou vedl pan Štojber, který zpracoval velice kvalitní dokumenty, ale myslím si, že dosud eh, z těch dokumentů velmi malá část těch doporučení byla realizována. Takže si přejme, aby eh, jak na národní úrovni, tak na eh, úrovni evropské politici měli odvahu prosazovat vaše doporučení. Děkuji. Děkujeme, pane Kožušníku, a nyní pan Dion jako poslední z jednotlivé kluby. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu profesoru Montimu. My už jsme ještě než vaše zpráva byla celá publikována, jsme se velice často kontaktovali a já bych vám rád srdečně poděkoval za tuto velice transparentní a velice hezky formulovanou eh, zprávu. Já jsem měl tu příležitost si ji pouze rychle prolétnout, ale už vidím, kolik je tam dobrých nápadů. Zejména ta pozornost, jež bude věnována malým středním podnikům, um, pole, hrací pole, kde budou všichni mít stejná práva, všechny zainteresované právy budou mít stejné postavení, právě takové právní úpravy a rovněž jenom to minimum, to práv, ta právní eh, úprava, jež bude minimální, jež nebude zasahovat uh, nebude rušit. Rovněž směrnice o veřejných zakázkách, to je něco, s čím musíme něco dělat. A rovněž, když se mluví o zdaňování podniků, eh, tam my rovněž musíme čerpat z těch podnětů a musíme zamezit tomu, aby se členské státy nějakým způsobem konkurovaly v tom, kdo ten podnik zdaní. A ještě stejně tak jako u paní Gepardova, tady mám určité pochybnosti, totiž sociální práva, toho by se chtěl dotknout. Stejná, eh, například eh, stejný plat za stejnou práci, to zatím nevidím nikde. Nenašel jsem to tam. A ještě druhý případný zádrhel, to je odměňování a pracovní podmínky v té směrnici o vyslání pracovníku. A já doufám, že zatím tu zprávu mohu vykládat tak, že pokud si proskoumáme tu směrnici o vyslání pracovníku, tak ten princip tam by měl být rovněž zakotven. A jinak zcela souhlasím s panem profesorem Montym, když říká, že vnitřní trh by měl být středovodem, těžištěm našich iniciativ, že to musí mít i praktické důsledky pro rozdělování kompetencí mezi výbory. Tam nemůžeme se bavit o jedné věci a zároveň nespolupracovat například s výborem pro dopravu nebo s, výrobem, s výborem pro sociální záležitosti. Tedy bylo by krásné, kdyby tento výbor měl i dodatečné pravomoci právě v kontextu této smlouvy. Děkuji. Thank you very much, And then finally... Velice děkuji. A protože bohužel nemáme už čas na více dotazů, tak eh, minimálně tedy doufám, že ještě někdy příště pozveme pana profesora Monteho, ale chtěl bych ještě dát slovo našemu zpravodaji a místo předsedovi tohoto výboru panu Luisi Grachovi, který vypracoval zprávu o jednotném trhu. Thank you very much, Mr. Velice děkuji, pane předsedo. Bohužel stejně jako Mí kolegové jsem neměl dost času podrobně si prostudovat tuto zprávu, pouze jsem ji prolédl, ale myslím si, že se ukazuje, že tato zpráva má dobrou kvalitu, je srozumitelná a teoreticky by také eh, mohla být, nebo mohla přinést určitý, určitou dohodu pro všechny členské státy. Uh, Eh, také se eh, snaží vyřešit eh, věci, které se týkají, nebo problémy, které se týkají integrace a které se týkají problému na jednotném trhu. Myslím si, že je také nutné hovořit o sociální dimenzi a ochraně životního prostředí, ale jak jsem pochopil, tak jedna kapitola se věnuje právě také spotřebitelům a um, sociálním otázkám a to si myslím, že je důležité. Myslím, že si musíme položit otázku, jaký bude další krok po eh, této zprávě. A je to spíše otázka na komisi. Eh, možná to nakonec eh, zde bude řada různých zpráv, řada různých doporučení, které nám ukážou cestu vpřed, ale já si myslím, že kromě toho Single Market Act Eh, o které tedy víme, eh, co s ní komise zamýšlí, tak by mě zajímalo, eh, co dál komise plánuje, zda komise a jak komise plánuje všechny tyto nové iniciativy a doporučení zavést do praxe. Děkuji. Já se omlouvám, že už musíme ukon, ukončit tuto rozpravu, ale bohužel, nebo ještě tady máme další program, také nás ještě navštíví pan komisar Šemeta. Takže Eh, požádáme, aby nás pan profesor Monty navštívil ještě při nějaké další příležitosti, poté co si budou mít všichni příležitost eh, prostudovat tuto zprávu a abychom pokračovali v této diskusi. Doufejme, že se nám to podaří dát do našeho programu. Nicméně vás požádám, zda byste byl ještě ochoten odpovědět na, nějaké dota- na ty dotazy, které jste padly a vyjádřit se k této rozpravě eh, také nás zajímá, jak na to bude reagovat pan eh, předseda komise Barroso a zda už existuje určitý časový plán, jak dále pokračovat. Velice děkuji za slovo. Možná začnu eh, od té poslední otázky, kterou položil pan předseda i pan, eh, pan předseda tohoto výboru i pan zpravodaj. To znamená otázka, jak, jak, co teď bude jak teď bude komise postupovat. Měli byste se zeptat komise, já jsem si jistý, že se také ještě na to komise budete ptát, ale asi tedy skutečně není pouze náhodou to, že předseda Barroso jednak zažádal o tuto zprávu a také pohovořil o to, eh, abychom využili všechny zdroje, to znamená e, i zdroje ostatních komisařů a výborů, abychom celkově e, vytvořili tuto zprávu. A e, dnes dopoledne jsem již se zapojil do velice zajímavé a hluboké diskuse a měl jsem pocit, že pan předseda Barroso bude chtít využít tuto zprávu a nyní tedy poté, co vyjádřil zájem, tak se také ještě musí dohodnout datum, kdy se bude eh, o této zprávě hovořit eh, společně eh, s komisaři. Já, pane předsedo, vám nemohu sdělit konkrétní program, konkrétní časový harmonogram práce komise, ale jsem přesvědčen, že toto téma zůstane vysoko na seznamu priorit a možná se ještě posune výše. Samozřejmě je také důležité to, jak se k tomu postaví Evropský parlament i ostatní orgány. Když jsem hovořil například s předsedou Evropské rady, hovořil jsem s ním několikrát, tak i o tomto tématu jsme hovořili a společně jsme se také shodli na tom, že Evropský parlament bude mít jednu z hlavních eh, úloh v celém tomto procesu a v tom, aby do toho procesu eh, dodal novou energii. Eh, takže nyní k těm dotazům. Stělil jsem, že tato zpráva zatím existuje pouze v jednom dotazu, i když na webové stránce Evropské komise je již také ve francouzštině, němčině a italštině a velice brzy bude k dispozici ve všech jazycích. Nicméně se, omnívá, eh, nicméně se omlouvám, že jste zatím neměli k dispozici všechny jazykové verze a že tedy bohužel zatím ta diskuse nemohla proběhnout eh, do takové hloubky. Ale je to také způsobeno tím, že jsem vám chtěl tuto zprávu představit co nejrychleji. Co se týče těch konkrétních vašich dotazů a komentářů, tak to vypadá tak, že obecně zde panuje podpora. Vyjádřili jste se v tom smyslu, že si tuto zprávu ještě podrobně prostudujete, což eh, čemuž jsem rád. A nyní mi dovolte zdůraznit některé aspekty, o nichž eh, jste se vyjádřili v tom smyslu, že tam snad chybí paní Gepard položila jednu otázku. Ano, já jsem hovořila o tom, že je zapotřebí více hospodářské soutěže a více prosazování předpisů. Je to tak, řekl jsem to tímto způsobem, protože si myslím, že, nemůžeme, že se nám nemůže podařit jak si prodat tento, eh, tuto myšlenku společného jednotného trhu spotřebitelům, pokud eh, se nám nepodaří zároveň tedy zlepšit hospodářskou soutěž a um, ehm, prosazování. Také vás chci ještě upozornit na ten podtitul této zprávy. Tato zpráva se nazývá Nová strategie pro jednotný trh, nicméně ještě je zde Eh, podtitul, který hovoří o tom, že je to strategie, která má sloužit evropskému hospodářství a společnosti. Takže bych eh, vás na to chtěl upozornit. A ještě když se podíváme třeba na část eh, na stranách 25 až 27, tak tam se hovoří o určité skupině obav. A jsou to obavy, které bych určitě nechtěl podceňovat. Je zde například bod 1, který se týká, eh, který se týká nájmu. A jedná se o to, abychom dosáhli toho, aby tedy jsme zvýhodnili zejména Eh, mladé lidi nebo eh, lidé, kteří eh, tedy mají zatím menší přístup. A když jsem tedy reagoval na dotaz paní Gepard, tak jsem chtěl říct, že je nutné, abychom vedli ten jednotný trh správným směrem abychom se soustředili na e, potřeby těch, e, kteří jsou znevýhodněni. Dále jsou zde další obavy, které vyjadřují spotřebitelé nebo obavy občanů. Také si možná všimnete, že se zde ještě jedná o konkrétní kategorie, e, o konkrétní kategorii, která se týká služeb veřejného zájmu. A když se podíváme na jednotlivá doporučení, tak si všimneme další věci a to je také dost symbolické, protože většinou, když se podíváme na první kapitolu, na straně 37, pardon, na straně 38, tak když si povšimneme toho prvního odstavce, tak zde hovoříme o tom, že jednotný trh má pracovat pro občany, spotřebitele a pro malé a střední podniky a ne vždy se o právě této úloze jednotného trhu hovoří na prvním místě. Většinou to bývá někde vzadu v textu, ale zde je to hned eh, v prvním odstavci. Takže vidíme zde, že se také snažím zohlednit tyto obavy a snažím se také dát více práv spotřebitelům. Také bych vás chtěl upozornit na další část této zprávy. Jsem velice rád, že paní Turner uznala, že se zde hovoří i o určitých eh, obavách, které se týkají životního prostředí. Takže až budete mít eh, čas, tak se podívejte na část 2.4, která hovoří o jednotném trhu a zeleném růstu a také obsahuje určitá doporučení. A pak zde také padl dotaz na práva pracujících. Máme zde situaci vyslaných pracovníků a také zde byl ten e, případ Laval a Viking, Sám jsem se zúčastnil konzultací s Business Europe a také e, s Evropskou konfederací. A hovořil jsem s nimi o různých možných řešeních a naleznete také v této zprávě e, různé možnosti. E, pan Buzoj položil dotaz Hovořil jste o tom, že by se měly upřednostňovat nařízení před směrnicemi. Nechceme navýšit eh, břemeno, které představují nařízení, ale jde tedy o to, abychom vybrali ten nástroj, který bude mít eh, lepší účinnost. Eh, pan Schreiber neměl konkrétní dotaz, spíše tedy vyjádřil podporu a já jsem velice rád, že jste, že jste také jste upozornil na tu otázku sociálně tržní ekonomiky a myslím si, že ta otázka sociálně tržní ekonomiky se vyne, co by červená nit celou tou zprávou a myslím si, že na tom se i shodnou všechny skupiny napříč parlamentem. Také zde zazněly komentáře pana Kožušníka a pana Dejunga, které se týkaly otázky daní. O tom teď nebudu podrobněji hovořit, ale eh, jsem si jistý, že zcela jistě si pozorně přečtete právě, nebo vidím, že jste si tedy pozorně přečetli právě ty odstavce, ty části, které se týkají zdanění. A dále jste ještě padla otázka, na kterou jsme narazili už při těch konzultacích. Jedná se o to, aby ten jednotný trh nenarušil práva pracujících. A nesmí dojít ani k, určité, ani k určitým obavám, že je možná, že, že možná něco nefunguje, že ta práva mohou být narušena. Pane předsedo, já si myslím, že v této chvíli asi není vhodná příležitost, abych zacházel do přílišných podrobností. Omlouvám se, nebo je mi líto, že ne všichni, kteří se hlásili do diskuse, získali slovo, ale chci říci, že vám budu vždy k dispozici. Chci také poděkovat za pozornost a děkuji vám za podporu. Uh, well, thank you, uh, very much for... Děkuji. Děkuji za to především, že jste vůbec byl ochoten k nám přijít a prezentovat zprávu zde ve výboru. Já po tom prvotním čtení vaší zprávy, a tady souhlasím s Luisem Grechem, že eh, je to opravdu nesmírně kvalitní práce, že máte obrovský vhled. Byl jste tím osobně pověřen přímo předsedou komise, takže si myslím, že jste si mohl dovolit svým, eh, svým způsobem hovořit eh, otevřeněji, což je dobré pro jednotný vnitřní trh. nenutně s vámi, že souhlasíme, ale určitě Eh, je to dobré takto. Myslím si, že také, že vaše úvahy do značné míry souhlasí s našimi zde ve výboru, a totiž, že jednotný vnitřní trh je jádrem eh, Evropské unie, potřebujeme pro ně získat politickou podporu. Myslím si, že tady činíte minimálně jedno doporučení, které my již eh, přijímáme, a totiž přizývat poslance parlamentu členských zemí, aby přijížděli sem s námi diskutovat o evropské legislativy. Takže děkujeme, že i vy zaštitujete tuto myšlenku. Tím jsme uzavřeli první část dnešního výboru a nyní do archivu našeho výboru. Mohlo byste nám prosím podepsat jeden vítěz k vaší zprávy za ten 9. května, protože si myslím, že ta zpráva bude skutečně nesmírně důležitým dokumentem, takže vás poprosím, abyste ji laskavě signoval a my si uložíme do archivu našeho výboru IMCO. A pokud je tu nějaký fotograf, poprosil bych, aby nás zvětšnil, jak mi předáváte svoji zprávu vlastnoručně podepsanou. Tady to ještě takhle ukáže na kameru. To je ten ucelený, ta ucelená, ucelený výtisk, ucelená verze zprávy. Um, brzy se to objeví i na webových stránkách výboru a i v dalších jazykových verzích. Budete mít jistě příležitost poskytnout panu profesorovi připom- vaše názory a vaše připomínky. Takže počkáme, až Mario napíše věnování a potom budeme pokračovat s běžným pořadem schůze. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now if we may to, um... Dámy a pánové, pokud dovolíte, nyní budeme pokračovat, protože tu máme ještě tři zpravodaje. Musíme tedy zvládnout zbylé body na pořadu dne. Dovolte, abych vám připomenul, jak je plán pro dnešní odpoledne. Pan komisař Šemeta přijde mezi nás v 17.15, aby pohovořil o činnosti, respektive o aktuálním stavu jeho portfolia v rámci komise. Jde o setkání v rámci strukturovaného dialogu o legislativním a pracovním programu pro leta 2010 až 2011. Všem předtím ještě musíme formálně jak se zahájit eh, zprávu pana Kožušníka, i když nebudeme mít mnoho času na detailní rozpravu a musíme eh, určitě eh, detailně projednat zprávu či stanovisko paní Sulí. Je to její První úkol jste ve výboru, první text, jde o návrh stanoviska ke zprávě výboru Jury týkající se obchodních rejstříků. Na to asi budeme potřebovat trošku více času, respektive musíme možná ano, protože pokud výbor pro právní hledosti za, zachová svůj harmonogram, bude to, toto to naše jediná příležitost tuto věc projednat, takže na to potřebujeme více času. A dále pan Grech bude hovořit o kometologii a e, výkonu prováděcích pravomocí ze strany komise. Jde opět stanovisko ke zprávě výboru ústavního či právního, právního. A ještě vám řeknu, že pan komisař Šemeta se chce také v 18.15 sejít eh, s naším výborem in camera, to znamená za zavřenými dveřmi, aby nás informoval o, něk- o vyjednávání o některých mezinárodních smlouvách. Takže v závěru schůze budeme mít ještě krátkou krátký blok za zavřenými dveřmi. Čili skutečně je to hodně věcí. Dovolte, abych se zmínil jedné věci, kterou jsem na začátku odložil. Vlastně bych vás měl požádat o přijetí tohoto návrhu pořadu dne. Děkuji. Dále. Chci vám říct, že jsem rozeslal, takže byste všichni měli mít zprávu, kterou vypracovala konference předsedů ke strategii EU 2020 Nyní je to předkládáno předsedovi parlamentu. Rád bych vás upozornil na skutečnost, že zpráva Luise Grecha byla v plném znění uvedena do přílohy k této zprávě jako náš příspěvek v této věci, e, i když jsme také poskytli určité stručné schrnutí, schválné koordinátory, také jsme tam zařadili některé věci ze zprávy paní Rule o veřejných zakázkách. A Tato zpráva konference předsedů eh, by se měla stát základem pro usnesení projednávané a přijímané na plénu příští týden. Požádám vás o eh, schválení zápisu ze schůze konané 27. až 28. dubna. Pokud někdo bude mít nějaké námitky, poprosím, abyste nám je poskytli do zítřejšího večera a my zapracujeme. Není tady? poprosím našeho zpravodaje, pro zprávu z vlastního podnětu o budoucnosti evropské normalizace či standardizace. Poprosím vás, abyste zahájil diskuse o této věci ve výboru a pobavíme se také o harmonogramu. Pokud stínoví zpravodaje budou chtít něco stručně říci, tak samozřejmě budou mít možnost, ale řekl bych, že dnes odpoledne bohužel nemáme dostatek času, tak jak by se tato důležitá zpráva zasloužila, ale 23. června se k ní ještě vrátíme, takže máme na ní máme na ní celkově dost času a nyní tedy formálně zahájíme výměnu názoru o této věci. Poprosím pana Dvada Kožušníka, aby nás seznámil se svým přístupem k této věci a s časovým harmonogramem. Že určitě stálo za to eh, zkrátit náš čas o 24 minut, nebo jsem měl na prezentaci 25 minut, takže nám zbývá jedna jediná minuta. Takže eh, v této situaci já mám takovou eh, připravenou řeč úvodní, Eh, dokument, který si dovolím, dovolím všem, eh, všem kolegům rozeslat a jenom, abychom vyšetřili čas eh, nás všech, tak si dovolím zopakovat celá konkrétní termíny. Jak říkal pan předseda, tak slyšení bude směřováno do 23. června. Pozměňovací návrhy se budou přijímat do 15. července Eh, s tím, že první hlasování na IMKU by mělo být někdy v, měsíci, v začátku měsíce září a na eh, druhém plénu ve Štrasburku eh, v září, případně na prvním v říjnu bychom o této zprávě o budoucnosti evropské normalizace měli hlasovat. Já jenom malý komentář. Já jsem se v posledních třech, čtyřech týdnech sešel s velkým množstvím organizací, ať to byl Cenelek, ať to byly ECI, Eh, sešel jsem se s národními eh, standardizačními organizacemi eh, v Londýně, v Berlíně, s některými lidmi v, v Itálii, v, v České republice. Také dokonce jsem se bavil s šéfem standardizačního institutu v Argentíně. Určitě je to téma, které patří do našeho, našeho výboru a které je důležité pro budoucnost evropské konkurenceschopnosti a inovací. Takže já v tomto smyslu tento svůj, řekněme, úvodní poziční dokument bych si dovolil zítra eh, v průběhu dne rozeslat eh, všem svým kolegům a jsem všem svým kolegům k dispozici. Děkuji. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. Poprosím, zeptám se stínových zpravodajů, zda k tomu chtějí, něco připojit. Paní Komio, paní Gebhardtová. Poprosím vás um, o stručnost, vzhledem k tomu, že musíme potom ještě projednat dopodrobná další body, takže paní Komio nejprve. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji za jeho vynikající práci. Myslím si, že ta nadcházející mise do Ženevy bude velice užitečná v souvislosti se standardizací, protože, jak řekl pan zpravodaj, eh, dobře to zapadá také se zprávou pana Montyho, pokud o dynamiku celé věci a zapadá to i do naší snahy dále rozvíjet jednotný věční trh. Takže já bych navrhovala, abychom potom na základě Ženevy se pravidelně scházeli, Bavili se o tom, jak dál rozvíjet standardizaci a také musíme mít na mysli eh, setkání v Palma de Mallorca, které také se tomu bude věnovat. Nyní Evelyn Gephartová. Ano, děkuji. Můj kolega mi to repo, bohužel eh, bylo znebožněno přijít, má důležitou schůzku v Helsinkách, a, takže mě poprosil, abych zde vyjádřila, že on se domnívá, že zpráva se zdá, že je v dobrých rukou. A že bude především velice důležité, co zazní a jak to bude vypadat u, tom, u toho slyšení v tom černu A poté ty diskuse mohou nabrýt eh, mnohem konkrétnějších obrysů, uvidíme, kudy se to ubírá a rovněž to zbližování té standardizace, normalizace. Tam musíme dávat pozor, aby to nebránilo inovativnosti. To jsou ta těžiště, jež mi můj kolega předal. Děkuji. Thank you. Pan Borzoj, děkuji. Studie prokázaly, že norma normalizace pomáhá ekonomice. Evropský systém standardizace podle našeho názoru spolu s názorem eh, zpravodaje, tedy je klíčovým prvkem pro zajištění dobrého fungování vnitřního trhu. Eh, v nedávné době evropská normalizace posílila konkurenceschopnost Evropy proto tady potřebujeme strategii pro evropskou eh, standardizaci, pro trvalou a konkurenceschopnou inovační Evropu a měli bychom také podporovat eh, všude, kde to je možné, i eh, standardizaci v mezinárodní oblasti. Jakožto tvorce legislativy v Evropské unii bychom se měli uvědomovat, že je také důležité se zaměřit na budoucí potenciál evropské standardizace, být motorem i mezinárodní standardizace nebo k ní přispívat. Máme zde eh, paní Van Juve také? Já mám jenom otázku. Bylo by možné zopakovat, prosím, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů? Ano, tam je navrhovaným datem 15. červenec 12.00. Jenom bych připomněl, že proběhne 23. června veřejné slyšení jak to souhlasili koordinátoři. Máme k tomu již vypracovaný program, bude to trvat půl dne. Jsem velice rád, že tu máme Petry Votunena a jeho tým. Jde samozřejmě o klíčové hráče při přípravách nového návrhu. Chcete se k tomu vyjádřit? Nemáme mnoho času, ale jsme rádi, že tu jste mezi námi a víme, že už se spolupracujete se zpravodajem v této věci. Ano, děkuji. Jenom bych vám řekl, že eh, to slyšení a ta zpráva z vlastního podnětu jsou nesmírně relevantní, přicházejí v pravý čas. Eh, my sami nyní připravujeme přeskum celé oblasti standardizace na komisi a dokončujeme nyní tu veřejnou konzultaci, která bude na webu do 23. 24. května, potom už to poběží běžným způsobem. Eh, zpráva, náš vlastní návrh, eh, kterým se počítá na říjen. Takže já si myslím, že to načasování je dobré a budeme mít určitě ještě čas projednat obsah na samotném slyšení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, děkuji Eduardu Kožešníkovi za, za čas a úsilí, které věnoval přípravám a sejdeme se také Sedeme se také na oficiální delegaci do Ženevy za dva týdny, kde budeme mít příležitost navázat. Eduarde, máte k tomu ještě něco, než to uzavřeme? No. Tento bod, já si myslím, že nad ním budeme ještě diskutovat spíše za dva, tři měsíce, podstatně více. Děkuji. Okay. Dobrá. Děkuji. A nyní tady přistoupíme k projednání stanoviska paní Sulí, jde o stanovisko ke zprávě e, Výboru pro právní záležitosti o vzájemné propojenosti obchodních rejstříků. Momentálně to máme dispozici anglicky, francouzsky a německy. Další jazyky budou k dispozici až zítra v, do, v poledne. Bohužel. Zatím, pokud víme, právní výbor to chce přijmout 23. června. Pokud je tomu tak, budeme muset hlasovat o té zprávě 2. a 3. června, to znamená na příští um, řádné schůzi, což znamená, že poznací návrhy musíme e, uzavřít do středy tohoto týdne. To skutečně je málo času a dnes odpoledne tak na to máme také málo času. Pan generální tajemník říká, že bychom měli zkusit eh, jednat s právním výborem o tom, zda by mohli odložit svůj termín o pár týdnů, tak abychom na to měli více času, ale zatím musíme vycházet z jejich, z jejich eh, časového rámce. Takže, paní Suli, poprosím vás, abyste nám prezentovala své stanovisko a potom si vyslechneme stínové zpravodaje. S velkým potěšením vám tady dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom ráda připomněla, jaké byly cíle té konzultace. Šlo o to zajistit lepší přístup k informacím o podnicích a posílit právní jistotu, pokud je o přeshraniční činnost. Jsou zde tři hlavní věci, abych to prošla rychle, které eh, podle mého je třeba uvést v tom stanovisku, alespoň za náš výbor. Eh, první, první věci je zlepšení vzájemného propojení. Dále účinná e, e, přeshraniční spolupráce mezi obchodními rejstříky, To je nejenom nutná pro dobré fungování jednotného vnitřního trhu, ale také by výrazně snížila náklady pro podniky, které vyvíjejí činnost ve více zemích. Existují tedy nástroje iniciativy, jako například e, um, projekt e-justice nebo IMI nebo Bright, které usnadňují komunikaci a také interoperabilitu příslušných obchodních rejstříků a tak posilují transparentnost trhu a důvěru v něj. Druhá věc, podle mého, by potom byla, by byl význam kvality údajů, kvality dat. Problém s, s přístupem k informacím ve všech jazycích samozřejmě prioritní, minimálně by informace měly být k dispozici ve třech pracovních jazycích, to znamená v angličtině, francouzštině a němčině, a pokud možno ve všech. Dále bych ráda kladla důraz na aktualizaci údajů eh, z kontrolovaných zdrojů, čím jsou Čím jsou údaje důvěryhodnější, eh, tím je celý systém důvěry, více důvěryhodný a trh to má přínos. A poslední třetí bod potom vytvoření jednotného eh, přístupu k informacím. Tady si myslím, že to, že by se sloučily existující přístupové eh, body, přístupová místa, to je asi eh, vhodný návrh na místo množení těch databází dalšího. Dále potřebujeme eh, konkretizovat to vzájemné propojení rejstříků, potřebujeme k tomu právní text, tak aby se všechny členské země účastnili na fungování databáze, která byla co nejvíce důvěrhodná, co nejvíce úplná je to nutné pro další růst, dynamiku a fluiditu na jednotném vnitřním trhu a eh, doufám, že k mému stanovisku se připojí většina členů toho výboru. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, paní Suli. Ano, zaznamenal jsem si velice užitečné připomínky k tomuto stanovisku. Máme tady stínové zpravodaj, pan de Campos, Kreuzmann, pan Dion, paní Rühle, ta neúnavná paní Rühle, která vždy tady prezentuje stanovisko zelených, tedy kdybyste byli tak laskavi a krátce se vyjádřili a pak se budeme zabývat časovým harmonogramem. Ještě máme pana Šmicke, představitel komise odpovědný za tuto oblast, tedy pan profesor Karie de Campos. Děkuji, pane předsedo, já bych rád poděkoval paní zpravodajce se za to, ty názory, jež jste eh, prezentovala rovněž takový přístup z hlediska zdravého rozumu a velice přímé eh, kroky, jež mají eh, vést ke zlepšení společného trhu. Já nevím, zda tady mám vůbec něco, co by ten dokument mohlo zlepšit, ale důležité je soustředit se na to, aby ta transparentnost nebyla důležitá pouze v oblasti eh, v cena, cenové politice, službách, tedy v tom obsahu toho společného trhu, ale rovněž z hlediska těch, kdo nabízejí na tom trhu něco. My nejenže potřebujeme přesně vědět, co na tom trhu je, ale kdo se na tom trhu pohybuje. Tady je určitý legislativní krok, který bude rozhodující pro zlepšení vědomostní úrovně spotřebitelů. To je důležité z hlediska spotřebitelských práv, protože každý spotřebitel musí vědět, kdo mu nabízí ten či onen výrobek, případně službu na tomto trhu. A máme-li tu svobodu, eh, svobodu rovněž združování nebo nějakého pohybu těch výrobců. Tady mluvíme o internacionalizaci, o jejich e, pohybu, o tom, že se přemístují. Tady opravdu musíme dohlédnout na to, aby ten spotřebitel byl i na tu situaci připraven, aby věděl, co ho může čekat a jak si vše interpretovat. A nakonec, není to vše bez rizik. Například e, nákladová rizika e, při zavádění ale podíváme-li se na ta Brightova doporučení, zprávu BRITE, možná tam se s těmi náklady můžeme nějak vypořádat. Rád bych slyšel přesné informace a datum 13. květen jste jmenoval, pane předsedo, za dva dny? Ano, v současné době musíme mít konečný termín, to bude 12. květen ve 12 poledne, aby vše mohlo proběhnout včas, pokud jsou všichni spokojeni, tak bych to rád přijal, ale možná se k tomu ještě může vyjádřit paní Suli. Mně připadá, že snad se všichni můžeme shodnout s těmi argumenty, jež předkládá paní Suli. Samozřejmě máte, můžete k tomu ještě něco dodat, pokud chcete. Pan Kreutzmann, prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme e, Evropský rejstřík podnikatelů a zdá se, že všechny členské státy se toho účastní, ale zároveň mluvíme o určitých slabých místech. My chceme mít společný trh a pak zjišťujeme, že jsou členské státy nedbalé a že nedbají na to, čím my se tady zabýváme, takže neustále si klademe otázku. Má to smysl mít nové mm, e, doporučení, nová ustanovení, nové předpisy. Když si členský stát řekne, mě to nezajímá, a když si nějaký evropský členský stát ani nedokáže pohlídat, aby se účastnil plně toho obchodního rejstříku, aby tam byly všechny aktuální, spolehlivé a standardizované informace, což je velice důležité, a v těch relevantních jazycích, aby to vše bylo k dispozici. To jsou věci, jimž se musíme zabývat. To je za prvé tedy jednotný systém za druhé, aby byl správně používan a za třetí, aby byl i spolehlivý, aby všechny informace byly spolehlivé a aktuální jinak nikdo se nebude k té platformě uchylovat, pokud nebude mít absolutní jistotu, že tam najde aktuální údaje, jinak to nedává smysl. Um, pak si začne hledat jiný rejstřík a pak to nebude už mezinárodní společný rejstřík. Jinak toho cíle prostě nedosáhneme té transparentnosti a té možnosti, abychom měli ten vnitřní jednotný trh v tom pravém slova smyslu, aby ty malé střední podniky z toho měly nějakou výhodu. Potřebujeme rovněž dohodu o zprávě, o snižování administrativní zátěže a rovněž komunikace mezi národními podnikatelskými rejstříky E, jakým způsobem si budou ty informace vyměňovat. Proto musíme mít konkrétní projekt, který bude výslovně reagovat na požadavky e, těch zapsaných v tom rejstříku a umožní efektivní výměnu údajů. Potřebujeme rovněž automatický systém sdělování mezi těmi rejstříky a mezi jejich ceřinými společnostmi, což je rovněž důležité. A Tedy to je pár takových podnětů, jimž se můžeme zabývat. Určitě tady najdeme konzens v tom, co je nezbytné. Děkuji. Thank you. Uh, Mr. Děkuji. Paní Rile, prosím. Já bych tady pouze to doplnila o maličkost, totiž to téma, že se tady potrhuje, že má být takový jednotný informační bod, ten one-stop shop Eh, ale chtěla bych zdůraznit, že bohužel v členských státech to nevedlo nezbytně k tomu například u té směnice o službách, aby eh, ta praxe byla sjednocována. Například členské státy si zcela různě vykládají, jak ten one-stop shop vlastně má vypadat, jaký má tvar a já se obávám, že i v jiných oblastech to bude podobné. Je tedy dobré, že se tady znovu na to pamatuje, že se o tom mluví, protože hlavně nám jde o to, aby se odbourávala byrokracie. Zatím to je jediná věc, že chci na to poukázat, že bohužel ten jednotný kontaktní bod bohužel není ve všech členských státech stejný a ani ne ve všech funguje. Mrs. Rula, Mr. De Děkuji, paní Rule. Pan Dion. Uh, Děkuji. Budu hovořit velmi stručně. Na jedné straně prakticky souhlasím s celým textem navrhovatelky. A na druhé straně jsou zde některé otázky, pokud je o kvalitu údajů, což je nutná věc, je třeba je aktualizovat. Ovšem, jak můžeme vědět, že skutečně máme dostatek údajů, že eh, známe také specifikace těchto údajů dobře, Možná by bylo dobré tento prvek posílit v návrhu stanoviska. Dobrá. Pane Gerci, chcete se k tomu stručně vyjádřit? K tomu, co zde zaznělo? A potom dám slovo opět navrhovatelce, aby nám potvrdila časový rámec a jak dále postupovat. Z časového hlediska bych rád nejdříve pouze krátce poděkovat za to, že tady tak významný výbor má tak pozitivní postoj vůči té zprávě, že to posune vnitřní trh vředu a že to právě může vést k lepší transparentnosti. My jsme vždy k dispozici pro konkrétní otázky a už se těšíme na společné konzultace. Okay. Uh, Mrs. Sully, um, as the rapporteur. Dobrá, takže jste, souhlasíte s tímto časovým rámcem? 12. května jakožto termín pro pozměňovací návrhy a projednali bychom je 2. června a hlasovali 3. Ano, samozřejmě souhlasím s tímto harmonogramem, který je velice těsný, nabitý, to je třeba poznamenat. Nicméně snažíme se za daných okolností to zvládnout co nejlépe. Eh, budu se těšit na případné poznací návrhy od kolegů. Jsem velice ráda za to, co zde zaznělo. Eh, naprosto souhlasím s tou snahou o transparentnost, spolehlivost údajů, jejich aktuálnost a s tím, že tady od toho stanoviska se očekává kvalitní zmínění těchto věcí, dále také ta eh, jednotná přepážka One Stop Shop. Eh, doufám, že to všechno bude brzy v provozu. Děkuji. Dobrá, děkujeme mnohokrát eh, a gratulujeme vám k vaší první zprávě či stanovisku v našem výboru. A nyní se pustíme do posledního bodu, předtím, než přijde pan komisař Šemrta, který už dorazila, zatím eh, hovoří s panem profesorem Montem, takže ještě máme chviličku, abychom projednali stanovisko Luise Grecha. Opět je to ke zprávě právního výboru, týká se to kontroly vyvíjené členskými zeměmi nad eh, tím, jak komise vykonává své prováděcí pravomoci. Je to součást reformy kometologie. Je zde paní Kratsa Bels, pan Buzoj, paní Irile, kteří by pravděpodobně k tomu chtěli hovořit, pan Kožušník také. Takže, pane navrhovateli, pane Greche, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, jde o legislativní návrh stanoviska, jde o to, jak parlament jakožto spolulegislativní orgán eh, může přispět eh, k návrhům, jak by komise funguje špatně mikrofon. Dobrá, takže paní předsedo, jde o legislativní e, stanovisko týkající se toho, jak Evropský parlament jakožto spoluzákonorce e, může e, na komisi předávat prováděcí pravomoci a jak podle článku 291 také kontrolovat výkon těchto pravomocí ze strany komise. Evropský parlament má právo na přeskum. To znamená, že to právo přeskum vlastně zakotvuje eh, možnost Evropského parlamentu ověřovat, zda komise nepřekročila své prováděcí pravomoci v rámci přijímání prováděcích opatření, předpisů. Eh, v takovém případě může parlament přijmout usnesení. Lisabonská smlouva má Evropský parlament a radu postavit naroveň v takových případech. Eh, mimo jiné se to týká právě toho, kde je komise pověřená prováděcími pravomocemi. V tomto hledu musíme zajistit, Musíme zajistit eh, to, aby pravomoc Evropského, eh, to, že tedy vzhledem k tomu, že eh, pravomoc Evropského parlamentu se vždy navyšovaly při přijetí každé smlouvy, platí to i pro Lisabonskou smlouvu, a nakonec vlastně tedy parlament a rada si mají stát na roveň. Evropský parlament musí prosadit svoji pozici jakožto spoluzákonodárce a je na nejvíc důležité, aby Evropský parlament získal co nejlepší pozici a zachoval si právo na přeskum. Dále Evropský parlament by měl mít eh, přístup na eh, schůzky, jednání v rámci komatologie, na schůzky příslušných výborů. Informovanost Evropského parlamentu by se měla zlepšit eh, poskytování dokumentů, jako například pořadu jednání, jejich zasílání včas, dále zápisy ze schůzí, také, také podrobnosti o hlasovacích seznamech, to všechno bychom měli mít k dispozici. Děkuji, pane Grechu. A není paní Graca Pels. Děkuji, pane předsedo. Bohužel pan Majer, náš stínový je tady bohužel nemůže být, tedy já bych jménem EPP ráda řekla, že návrh pana Grcha ladí s naším přístupem, podporujeme ten základní princip, protože tady je cílem zajistit, že opravdu to nové právo Evropského parlamentu bude eh, platnosti a v praxi vykonávána. Děkuji za velice stručnou odpověď. Pan eh, reakci pan Busoj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tady bych rád poblahopřál panu zpravodaji a souhlasím s přístupem pana Grecha, že je třeba vytvořit podmínky k tomu, aby um, právě Evropský parlament jako spolu zákonodáce měl možnost řádně konat svou práci a pomáhat komisi eh, v té realizaci těch eh, oprávnění, proto musíme být vždy plně informováni o tom, co se dělá ve výborech. Jenom tady jediná poznámka z mé strany a zbytek eh, předám písemně panu Grechovi. Eh, moje poznámka se týká tomu, že by měl být nový článek 6a, mm, měl týkat právě toho výkonu prováděcí pravomoci, tam s tím souhlasím, ale eh, přijímání těch implementačních opatření, jež by se odchylovaly od článku 5, třetí odstavec, že tam by to mělo nedot být, eh, aniž by byl dočen eh, odstavec 6a a já bych upozornila na to, že tam jde o naléhavá opatření, jež by měla být přijatá rychle, která by se měla vyhnout nějakým narušováním tržních podmínek, případně by měla být v zájmu Evropské unie. Tam bude třeba eh, nasadit časový limit pro, aby parlament nebo komise mohli odporovat, vyjádřit nesouhlas. Já tady, říká paní Jurile, budu mluvit eh, krátce, můžeme ještě mluvit o časovém eh, lhůtách. Mně připadá zpráva pana Grecha eh, silně ve prospěch pravomocí parlamentu, je to dobré, mm, odpovídá tomu, co zajišťuje Lisabonská smlouva, tedy s ní souhlasím. Pan Kožušník, prosím. Určitě podpořím za skupinu evropských konzervativců a reformátorů pana, pana Grecha, protože to podporuje naši naší sílu směrem k ostatním orgánům. Takže určitě podpora. Uh, um, Dobrá, děkuji a dávám nyní slovo Luizi Grechovi k závěrečnému slovu. No jenom stručně bych rád poděkoval všem řečníkům za jejich příspěvky a samozřejmě zohledním případné pozměňovací návrhy či další podněty, které mi kolegové vzdělí či zašlou. Děkuji mnohokrát, říká předseda. Právě jsem říkal panu komisaři, že implementace celní reformy a ten balíček o kometologii, to jsou věci, které určitě ještě do budoucna budeme řešit a mimochodem také eh, k otázce provádění směrnice o produktech z tuleňů eh, bych rád poprosil pana komisaře, aby nám předem eh, komise dávala k dispozici pořady jednání příslušných schůzí. Pan Buše, eh, příslušný eh, zaměstnanec Evropské komise, promiňte, já jsem nezaznamenala vaši přítomnost předtím. Chcete k tomu ještě něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Nebudu to zbytečně protahovat, jenom pár slov k tomu, o čem hovořili všichni, kdo zde vystoupili z Evropský parlament, a totiž právo přeskumu monitoringu ze strany Evropského parlamentu. Eh, prosím, aby tady došlo k nedorozumění ohledně toho, jaké jsou záměry komise v této věci. Jednak je zde právo na, eh, na, to být, na informace. Jistě jste zaznamenali, že komise rozšířila um, pole, o kterém se informuje, protože si přejeme otevřít přístup k dokumentaci bez ohledu na to, co dříve bylo ve spolurozhodování nebo ne, a také bychom si přáli, aby poslanci Evropského parlamentu um, dostávali dokumenty ve stejný čas jako členové příslušných výborů. Um, s tím, že pokud je o požárné například, tak, uh, nebo další dokumentace měla by to být k dispozici o dva týdny před konáním schůze. Dále pokud je o ten článek 6a týkající se monitoringu, komise se domnívá, že Lisabonská smlouva skutečně postavila uh, radu a Evropský parlament striktně naroveň, ale hlavní inovace v eh, článku 291 smlouvy je ta, že členské státy a jedině členské státy eh, mají eh, možnost provádět přeskum výkonu prováděcích pravomocí ze strany komise. To znamená, že zákonodáce, ať již, komise, či, pardon, ať již rada či parlament nemohou blokovat prováděcí opatření. Samozřejmě parlament i rada mohou spochybnit nějaké prováděcí opatření, prováděcí předpis, a mohou dát komisi na vědomí, že se domnívají, že určitý prováděcí předpis je v rozporu s tím základním aktem legislativním, na základě jehož byla komise pověřenou pravomocí, ale ani parlament, ani rada nemohou blokovat přijetí prováděcího opatření. Takže podle nás právo přeskumu či monitoringu existuje určitě. Jak parlament, tak rada budou dostávat všechny dokumenty a kterýkoliv okamžik může rada či, kom, či parlament eh, nám sdělit, že nesouhlasí s nějakým návrhem opatření, ale toto právo přeskumu, to je hlavní, by nemělo vést k tomu, že se eh, celý, eh, celá ta věc zastaví. To by bylo vměšování do chodu systému. Dnes je to nastaveno tak, že se to může pozastavit na měsíc. Cirka tisíc návrhů opatření ročně se pozastaví ale přitom máme jenom jeden, dva případy ročně, u kterých dostaneme usnesení od parlamentu. Čili je zde určitá nevyváženost mezi realitou a tím, jak je to právo vykonáváno. Čili to, co považujeme za nutné ze stranu, ze stranu komise, je soustředit se na to, jak zajistit plný výkon tohoto práva přeskumu, aniž by to ovšem ohrozilo efektivnost toho systému. To je pro nás velmi důležité. Protože opět tady Lisabonská smlouva jednoznačně změnila situaci a pouze členským zemím jedině jim dává právo kontroly. Ovšem právo ehm, na informace, právo přeskumu eh, přináleží spolu zákonodárcům. A samozřejmě tedy parlament i rada mohou upozorňovat komisi na případné potíže, ale třeba se zaměřovat na tyto konkrétní případy a nikoli na nějaké obecné právo, které by mohlo systematicky blokovat veškeré běžící postupy u těch prováděcích opatření. Takže to je to, co bych chtěl zdůraznit za komisi. Děkuji, pane předsedo. Okay, well, thank you very much for, uh, for your intervention. I mean, clearly the... Děkuji. No. You, um, you've been working with them closely. Je, je mm, zcela zřejmé, že jste pracoval s právním výborem. To bude samozřejmě ten výbor, jež bude velice úzce do toho zapojen, ale pan Grech analyzuje vše, všechny pravomoci, jež musí být proskoumány a jež považujeme, že jdou dále za pravomoci komise a tady se zdá, že právě v tom spočívá ten návrh, ta implementace. Mluvám se, Louis, chceš k tomu ještě něco dodat po té, co jsi vyslechl komisi? Dobrá, v takovém tom případě máme zde stejný časový rámec jako u paní Sully. Musíme rovněž 23. června to předložit tedy Lhůta pro podávání pozměnic návrhu poledne 12. května a druhého budeme zvažovat pozměňující návrhy. V tomto výboru hlasujeme 3. Eh, v právním výboru 23. června a na plenární zasedání to půjde v září. Ano, výborně, děkuji. It's eh, a great eh, pleasure for me to warmly mám eh, tu čest velice eh, vřele přivítat, vlastně přivítat zpátky, i když poprvé po eh, vašem slyšení. To bylo poprvé, co jsme se sešli a nyní už jste komisař. Pane Šemeto, máte velice široké pravomoci Jedná se jak o zdanění, tak o celní záležitosti a zejména celní problematika. To je jedna z klíčových oborů, jimž se náš výbor zabývá a jste zde, abychom i s vámi mezi jinými prodiskutovali ten Eh, program a iniciativy, jež zamýšlíte a rovněž bude příležitost eh, o nich diskutovat. To se bude skázat ze dvou části. Nejdříve do 18.15 a poté by se pan komisař na nás chtěl obrátit s eh, pár záležitostmi, jež jsou teprve rozjednány a proto to bude bez účasti veřejnosti, s veřejnosti, tak aby pan komisař mohl otevřeně s námi mluvit. Tedy jsem velice potěšen, že vás zde mohu přivítat, že nám představíte váš pracovní program. Pak budeme mít eh, kolo eh, vyjádření eh, vedoucí, poli, vedoucích politických skupin. Tedy s potěšením vám předávám slovo. Děkuji a dobré odpoledne Určitě jste měli velice zajímavé diskuse s panem profesorem Montym. Ty se týkaly strategie týkající se toho eh, jednotného trhu. Um, já vlastně do toho určitým způsobem zasahuji eh, tím daňovým aspektem a vím, že právě váš výbor zajímá daňová záležitost, i když dnes se nebudeme daněmi zabývat, budeme se zabývat spíše eh, celními záležitostmi. Samozřejmě pro nás bude dost eh, obtížné vůbec eh, nějakým způsobem na sebe upozornit nebo vzbudit váš zájem po té, co se tady měli pana Montyho, ale pokusím se. Uh, od poslední eh, příležitosti, co jsem zde byl, tak jsem zjistil, že se celní záležitosti setkávají s velikým zájmem. A dnes bych se s vámi chtěl podělit o svou představu na tom poli, tak abychom mohli spolupracovat na tom, o čem se domnívám, že je společným programem. Ehm, hladké fungování celní unie je jádrem eh, vnitřního trhu. Ehm, nezdůvodnitelné překážky eh, právoplatného obchodování by měly být odstraněny v zájmu eh, prosperity, růstu a lepší zaměstnanosti v Evropské unii. Celní politika tradičně sloužila k implementaci obchodní politiky a zvyšování příjmu. Eh, v současné době mají celní služby mnohem širší pravomoci a povinnosti. Chtěl bych se soustředit na dvou cílech, u nichž se domnívám se určitě shodneme. Za prvé, chránit občany. Rád bych pokračoval v práci celních služeb, aby jak spotřebitelé, tak podnikatele měli možnost obchodovat s třetími zeměmi se stejným pocitem zajištěnosti a spolehlivosti, jež mají při obchodování mezi členskými státy. Celní služby mají výsadní postavení v tom, aby mohli odhalovat ilegální zboží, eh, mezi jinými drogy, výbušniny, eh, případně eh, jaderné, biologické nebo chemické zbraně. V zájmu občanů spojují své síly s ostatními službami, aby se starali o bezpečné zboží a mm, předcházeli obavám, epidemím a chránili dodavatelský ředitel. Rovněž bojujeme s praním špinavých peněz a jinou organizovanou zločinností, což je velká výzva. Tento výbor velice konstruktivně přispěl k eh, rozjezdu nových iniciativ, například v ochraně IPR, navrhovaná smlouva o eh, boji s padělky je horkým tématem a uskutečňování celních kontrol na hranicích je klíčovým eh, prvkem vyjednávání. S potěšením eh, jsem registroval výsledky eh, vyjednávání a poslední kolo, kde jsme se všichni zainteresované smlouvy shodli v rámci stran akta, abychom zajistili transparentnost, eh, což například se můž, může vést k tomu, že se zbavíme nesprávného osočování eh, u um, toho, jak například eh, celníci, jež kontrolují laptopy. Posilování ochrany duševního vlastnictví spočívá v tom, že jsme rozvinuli aktivní spolupráci například se Spojenými státy a s Čínou a s jimi důležitými hráči. Akční plán s eh, čtyřmi klíčovými body eh, byl dohodnut například s čínskými partnery a to už v loni a už vidíme konkrétní výsledky, zejména při výměně informací a vytváření sítě eh, celních služeb v klíčových přístavech a letištích. Tak, jak už zaznělo ve zprávě pracovníků, pracovní zprávě komise. Eh, kom, služby komise v současné době připravují návrh eh, pozměnění eh, celního nařízení tam, kde se budeme zabývat duševním svým, Tam bude určeno, co celníci mohou a nemohou, za jakých podmínek a jakým způsobem budou vyhodnocovat například narušování obchodních značek a e, autorských práv. Návrh je, na němž pracujeme, reaguje jak na usnesení Evropského parlamentu o dopadu e, falšování a podvodu v mezinárodním obchodu z prosince 2008 a e, výzvu Rady z března 2009 k přehodnocení hodnocení legislativních aktů. Členské státy, zainteresované strany i veřejnost. Všichni se účastní eh, přehledu a veřejných konsultací, jež poběží až do 25. května. Eh, podle toho, co jsme doposud obdrželi, ten předzkum poslouží hlavně v tomu, aby byla vyjasněna situace, kde mohou celní služby zasáhnout, zejména nacházeli se zboží v tranzitu a eh, rovněž jak mají zacházet s malými zásilkami, jež jsou objednávány po internetu. Výsledek tohoto přeskumu by měl nabídnout všem evropským spotřebitelům eh, ujištění, že eh, vše bude probíhat v souladu s pravidly zdraví a bezpečnosti a rovněž bude spolupracovat eh, se všemi, aby měli přístup k pravým lékům v rozvojových zemích. Dalším krokem bude dokončit vyhodnocování dopadu, abychom mohli prezentovat návrh po letní přestávce. Evropský parlament bude e, spoluzákonodárcem a vítám spolupráci s tímto výborem ta iniciativa zdá se, že bude v souladu s duchem poslední zprávy, kde jste mluvili o jednotném trhu pro spotřebitele a občany. Díváme-li se dopředu, určitě se se mnou shodnete, že můžeme udělat více, abychom zajistili ochranu spotřebitele jednak efektivněji a jednak eh, celistvěji. Eh, právě takové úvahy jsou součástí dalších úvah o budoucí roli eh, celních služeb.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 slu- celní služby budoucnosti, tato iniciativa je strategickým rámcem pro zlepšování pracovních metod, vyhodnocování celkového fungování a potřeb členských států z hlediska zdrojů pro školování a vybavení. Příští rok, tedy v roce 2011, bude komise předkládat zprávu o e, pokroku Evropskému parlamentu a radě, aby bylo vrženo trochu více světla na to, jak by se měly celní zprávy vyvíjen, aby chránili naše občany firmy i podnikatele. Což mě vede k druhému cíli, jež bych chtěl zdůraznit, což je hm, zjednodušování nebo podpora legitimního obchodování. V tomto eh, chci eh, se dále věnovat snahám jednak u projektů, které běží, ale rovněž bych se chtěl dát do nových iniciativ, pokud se taková příležitost nabídne. Vnitřní dimenze eh, zjednodušování obchodování je něco, co nám není cizí i v tomto výboru. Snažíme se eh, soustředit na zdroje, jež budou implementovat modernizovaný eh, celní kodex, aby mohl být uplatněn nejpozději od 24. června roku 2013. Právní rámec pro um,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 celní prostředí, eh, jež už bude běžet bez papíru, už funguje od roku 2008. To já jsem se stal odpovědný za tuto složku. Nyní jsme v implementačním stádiu a tam se zdá, že máme nové výzvy. V momentě, když už doběhne implementace, tak budeme mít modernizovaný celní kodex, eh, kde se sníží náklady za obchodování, kde budeme využívat informace a komunikační technologii. V dopadové studii jsme vyhodnotili, že právě eh, takové um, fungování, eh, aniž by se muselo vše zapsovat na papír, ušetří až 2,5 miliardy eur ročně. Tímto způsobem eh, budeme vytvářet elektronické interoperabilní prostředí, tak přispějeme k zlepšování eh, konkurenceschopnosti v souladu se strategií EU 2020. Implementace takové široké reformy je však plná výzev. Pravidla, na nichž se shodneme, musí jít ruku v ruce s tím, jak se vyvíjí informace informatické systémy a snažíme se pracovat na obou frontách, což vyžaduje přizpůsobování zdrojí v rámci komise, eh, v eh, členských státech a rovněž mezi obchodníky. Všichni si uvědomujeme, že disponujeme-li omezenými finančními zdroji a eh, v dané finanční a ekonomické situaci, ani obchodníci to nemají lehké. Já bych vás rád stručně informoval o e, současném stavu v tom implementačním procesu a rovněž o těch výzvách. Návrh textu o implementačních opatřeních v rámci e, modernizované e, celní zprávy je předmětem diskusí mezi členskými státy a představiteli obchodního sektoru. Tyto diskuse jsou rovněž běží na pozadí práce s modelováním podnikatelských procesů a výsledkem bude nařízení komise eh, s vysvětlujícími poznámkami, rovněž vodítka, školicí materiály a komunikační aktivity. Pracovní program na rok 2010 zahrnuje i um, konzultace se zainteresovanými stranami, připravu um, návrhu implementačních opatření a konzultace s jinými službami komise. V souhledu s tím plánem právě vy i eh, poslanci Evropského parlamentu i rada uh, budete vyzváni, abyste ten text důkladně prosledovali. Uh, eh, Zhruba v polovině příštího roku je naším cílem, že už bude toto komisní nařízení přijato, zveřejněno a vstoupí v platnost. Elektronický eh, systém, eh, celní systém, jež zajistí bezpapírové prostředí, je vyvíjen paralelně od 1. července roku 2009 už musí celní úřady si elektronicky vyměňovat před příjezdem a před odjezdem tyto informace týkající se zboží, jež je buď vyváženo nebo dováženo do Evropské unie ty členské státy, jež mají spoždění, jsou úzce eh, monitorovány, sledovány a komise se jim snaží pomáhat, aby vše dohnali právě z hlediska těch eh, počítačových systémů. Tedy ve zkratce řečeno, více méně se držíme plánu, ale jsme ostražití, protože vždy riskujeme, že se něco spozdí. Já vás každopádně ujišťuji, že Evropský parlament a zejména tento výbor bude vždy plně informován o vývoji situace a o tom, kdy bude mít právo vše zkoumat v roce 2011. Externí dimenze zlehčování, zjednodušování obchodování, tam mezi jinými jde o posilování a rozšířování mezinárodní celní spolupráce. Budeme zlepšovat podmínky pro naše obchodníky, abychom zajistili vzájemné uznávání toho, čemu my říkáme autorizovaní hospodářští operátoři. Pokud vše poběží v souladu s plánem, měli bychom to dohodnout s Japonskem například v červnu. A bezpečnostní standardy standardy a e, podmínky právě pro ty e, ekonomické operátory jsou rovněž na programu pro diskuse, e, u diskusí se Spojenými státy a s Čínou. Chceme, aby veškeré obchodování bylo spolehlivější. Tyto klíčové cíle, tedy zjednodušování legitimního obchodu a ochrana občanů, utvářejí naši eh, celní politiku. A nyní já se tážu, jsme schopni sledovat všechny tyto cíle zároveň? A odpověď je ano, pokud na to půjdeme chytře eh, zbavit se eh, fyzických kontrol na dovozu by samozřejmě zjednodušilo obchodování, ale pokud nebudeme mít alternativní možnosti kontroly, tak by to zhoršilo bezpečí našich občanů. Naopak, kdybychom skenovali veškerý, eh, všechny kontejnery, jež jsou eh, vyváženy na každém případ, eh, přístavu, tak by to byla velice nákladná překážka v legitimním obchodování. My si tedy myslíme, že by mohlo dojít ke ztrátám až 10 miliard u Evropské unie a u Spojených států. Rovněž nejsem přesvědčen, že tak systematické stoprocentní skenování um, tak, jak si to představuje USA, o tom mám pochybnosti. Určitě můžeme nalézt inteligentnější řešení, jež se budou zakládat právě na informační technologii, moderních nástrojích, abychom zvládali i rizika, i mezinárodní spolupráci. A to je jasný, jasné poselství, jež předáváme našim protěžkům ve Spojených státech, v Číně, v Rusku i jinde. A já spolehám na vás, že mi pomůžete k takovýmto řešením docházet a e, těším se na e, plodnou spolupráci spolupráci. Uh, velice děkujeme, pane komisaři. A myslím si, že i my kolegové mají uh, kopii vaší prezentace. Myslím si, že ta uh, prezentace obsahuje mnoho velice zajímavých informací a je to určitě také velice užitečné, uh, že jste nás informoval o tom, jak to vypadá se stávající situací. A uh, Mm, také víme vlastně, že už eh, někteří kolegové zde byli i v tom minulém funkčním období, kdy se začalo pracovat na tom modernizovaném celním kodexu. A je velice zajímavé vyslechnout si, jak ty práce pokračují. Možná bychom se na to mohli ještě příště podívat podrobněji a koordinátoři se ještě rozhodnou o tom, jak eh, bychom se mohli dostat k těm podrobnějším informacím. Možná bychom mohli mít určitý briefing eh, a také e, ještě vám chceme říci, že v minulém funkčním období se parlament, e, parlament navštívil Čínu, byla to velice užitečná návštěva a týkala se právě e, této problematiky. Navštívili jsme Šanghaj a Peking a hovořili jsme právě o mnoha věcech, o kterých jste hovořil i dnes ve své prezentaci. Čili e, velice se těšíme také na další budoucí informace o tom provádění těchto návrhů. A nyní týž zahajuji e, naše kolečko příspěvků. Chce, chtějí, se, chtějí se přihlásit koordinátoři? za skupinu SD. Kdo bude hovořit za skupinu EPP jako první? Takže nejprve paní Šaldemus a pak se mezi tím rozhodnete. Dále se, chci se ještě zeptat na další skupiny. Pan Buzoj, pan, pane Kožušníku, chcete také vystoupit za svoji skupinu? Ano. Takže paní Šaldemouza. A potom ještě počkáme, kdo promluví za skupinu EPP. Pane Švábe, chcete se vyjádřit? Čili ještě se, oni si ještě rozmyslí a nejprve si vyslechneme paní Šaldemauze, poté se skupina EPP rozmyslí, kdo za ní promluví, pak paní Weidle a profesor Valdekampur. Takže nyní profesora eh, paní Šaldemauze. Ne, bohuž ne, tedy pan profesor nejprve, pan předseda se omlouvá. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Omlouvám se za, tuto, za toto malé nedorozumění Mm, budu hovořit portugalsky, abych se dokázal vyjádřit jasněji. Myslím si, že ve své prezentaci, myslím, že ta vaše prezentace nám přináší určitou naději, protože existují určité problémy, které se týkají například eh, v které se týkají eh, legálního dovozu léčivých přípravků. Jsou zde problémy, které e, ještě před e, pěti lety nebyly tak velké, nicméně došlo k velkému rozmachu tohoto fenoménu a těchto problémů, které se týkají léčivých přípravků. Čili zde právě Evropský parlament e, chce, aby zde byly přijaty správné právní předpisy, o kterých hovoříme. Chtěl bych také hovořit o účinnosti hraničních kontrol a také celních kontrol. Teď chci také eh, se vyjádřit o celních nástrojích, které se týkají malých zásilek, zásilek v malém objemu. Je zde možné odebrat vzorek a provést eh, rozbor. Eh, ty různé rozbory také provádějí místní farmaceutické společnosti. Například byl odebrán vzorek z 80 malých balení a z těchto 80 malých balení pouze 28 skutečně obsahovalo látku, která byla uváděna. A e, příslušné odbory, tedy e, příslušné orgány potom kontaktovali ty dovozce a dovozci slíbili, že situaci zlepší. A e, nyní tedy otázka, která se týká těchto malých objemů. Otázkou je, k čemu dochází na hranicích eh, Evropské unie. Když eh, zde jsou tedy dováženy léčivé přípravky ve velkém objemu, eh, může někdy docházet k tomu, že ty léčivé přípravky jsou dováženy pod jiným jménem, než jaká je potom realita, než jaké látky se nacházejí v tomto, v tomto balení. A je také dost obtížné eh, poté tyto eh, mm, dodávky eh, najít poté, co byly již distribuovány v rámci jednotlivých zemí. Vy jste hovořil o tom, že by se zde měly zavést určité inteligentní, inteligentnější metody, že by zde měl být zvláštní přístup. Ve své prezentaci jste však nehovořil po, příliš podrobně o tom, co tím inteligentním přístupem míníte. Myslím si, že bychom o tom eh, mohli hovořit buď dnes odpoledne, pod, eh, později, nebo při nějaké jiné příležitosti. Zajímaly by mě podrobnosti. Já sám eh, nevím, jak by se to dalo nejlépe vyřešit ale jedná se o to, že ti, ty zúčastněné strany mají obrovské marže, eh, obrov, mají zisk, které, eh, které ty zisky plynou z obrovských marží. A myslím, pane komisaři, že jste velmi optimistický a já bych rád byl stejně optimistický jako vy a doufám tedy, že se nám podaří najít řešení těchto problémů. Děkuji. Děkuji, pan Šváb. Děkuji, pane předsedo než eh, panu komisaři položím přímou otázku, tak bych poukázal na to, že taková živá eh, debata ve výboru má místo a nemá to nic co dočinění s nějakou slabostí vedení a že není možná ani eh, na závadu, že nevíme, kdo hovoří jako první. Hlavně, aby se všichni dostali eh, ke slovu a hlavně, aby všichni mohli položit tvé otázky. Nejdříve bych, pane komisaři, jménem vás rád přivítal, jménem frakce EPP. My už jsme eh, měli kontakty při různých příležitostech a musím říct, že je velice pozitivním signálem to, že zejména co se týče globální dimenze evropské celní politiky, tam jsem, jste se dostal velice dobře přímo do středu dění, tak jak jste to řekl v tom úvodu, že Evropa z hlediska celní politiky se nezabývá pouze otázky, eh, otázkami vnitřního obchodování. Já jsem právě eh, u hranice se Švýcarskem. Tedy znám, eh, jsem přesně obeznámen s tím, jak se eh, celní kodex aplikuje ale vy hovoříte ještě o něčem víc, totiž o globální dimenzi, takže mě těší, že vedete eh, jednání s Japonskem a že s ním eh, v nejbližší době podepšete smlouvu. Ale domnívám se, že se musíme hlavně soustředit na to, že se jsme schopni vypořádat s riziky, jež právě mají co dělat s obchodováním zbožím, že budou pod kontrolou. Vy jste poukázal na to, že ten one-stop shop, tedy ten jediný kontaktní bod, to kontaktní místo, eh, jež měl, by měl vzniknout a jehož obdobou je ten autorizovaný hospodářský operátor. Právě já jsem už hovořil s panem Cielinským, že to vždy bohužel nevede k tomu, co bychom si přáli, že to v praxi nemá ten význam. A já bych byl rád, kdybyste vy nám řekl, co jste schopni nabídnout účastníkům hospodářského života k tomu, abychom zlepšili jednak eh, efektivitu a hlavně prosaditelnost toho jednotného eh, celního kodextu. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Švábe chci také říci, že i v minulosti jsme také, zde také byla velice užitečná návštěva Švýcarska. Chtěl bych eh, říci, že jsme, se i set, že jsme také navštívili i volební okrsek pana Švába a hovořili jsme o těch problémech, které se týkají hranic, čili je důležité, abychom o tom hovořili. Nyní pan Buzuji, pak paní Rule a poté ještě paní Šaldemouze, pan Vojle a pan Ramsey. Takže pokud se ještě někdo chce přihlásit, tak mi prosím eh, řekněte. Pan Busoj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji, pane komisaři, děkuji za to, že jste se zúčastnil dnešního zasedání a že jste se také zúčastnil dnešní rozpravy a vyměny názorů. My všichni víme, že je velice důležité aby zde byla dobrá celní politika nikoli pouze pro ekonomiku a pro hospodářskou soutěž, ale také i pro naši bezpečnost a pro bezpečnost veřejného zdraví, jak jste říkal, hovořil jste o padělaných léčivých přípravcích a také pan profesor pan Campus vás, eh, vám položil otázku na toto téma. Chtěl bych velice uvítat vaše úsilí, které má bojovat s paděláním Měli bychom také se snažit eh, přesvědčit naše mezinárodní partnery, aby více pracovali v tomto ohledu, protože nestačí, abychom my eh, byli pozorní a nestačí, aby pouze naše celní orgány pracovaly pozorně. Je nutné, aby se všechny ostatní země zavázaly k boji proti padělání, protože jinak se padělání nesníží. Ještě mám otázku. Co se týče minulého měsíce, zaznamenal jste určitý, určitou změnu mentality, určitou změnu přístupu zemí, jako je Čína, Indie nebo Turecko, co se týká tohoto eh, tak závažného problému, jako je padělání? Také se hovoří o padělání cigaret, což má velký eh, dopad na zdraví osob a také to snižuje příjmy do rozpočtu. Já pocházím z Rumunska a zde tento průmysl vypočítal, že kvůli pašování cigaret dochází ročně k snižování příjmu do rozpočtu o jednu miliardu eur. Chtěl bych vás také podpořit v těchto, také v podpoře elektronických celních systémů. Ještě jsou zde ještě další, jsou zde ještě určité problémy, ale chci vás tom podpořit a plně souhlasím s tím, že elektronizace tohoto celního systému je důležitým krokem vpřed. Ve své prezentaci jste hovořil také o pozitivním pokroku v této oblasti. Děkuji za vaši prezentaci. Děkuji. Pane Buze, nyní paní No, Já se připojím k předřečníkům. I já bych chtěla poděkovat jednak vám, vašim předchůdcům za tu dobře odvedenou práci. To už je tradice. Myslím si, že spolupracujeme výborně a mohli bychom tak postupovat i při budoucích návštěvách. Ještě bych ráda poukázala pana panu předsedovi, že nikoli jsme byli nikoli pouze na švýcarských hranicích v Číně, ale i v Rotterdamu a tam se ukázal ještě další problém. Ta modernizace, ta elektronizace, eh, to je vše skvělé, to je vše důležité, ale něco, co nám eh, co se ukázalo při návštěvě v Rotterdamu, je otázka eh, personálního obsazení a z finančních zdrojů. Prostě ty členské státy jsou zahlceny, mají příliš málo lidí, jež se jsou schopni tím zabývat. To jsme viděli velice názorně v Rotterdamu, tedy my nabízíme spolupráci jako parlamenty, my jsme si vědomi těch parlamentů a tam, kde můžeme pomoct, tak bychom se rádi všeho účastnili. Jo? Tím máme za sebou kolo koordinátorů z eh, politické skupiny, tedy nyní eh, paní Šaldemose a ještě chci potvrdit, eh, nevím, zda ještě někdo chce se účastnit tady rozpravy. Ještě chcem chtěl připomněl, že se snažíme soustředit na pracovní program pana komisaře. Ano, vím, že tam je velice širok velká paleta implementačních opatření, ale prosím, soustřeďte se přímo na jeho program i když možná eh, byste rádi využili eh, příležitosti se vyjádřit jiným věcem, tady nebudu až přísný, ale uvědomme si všichni, že eh, o čtvrt budeme muset přejít k jinému tématu. Děkuji, pane předsedo, i já bych ráda poděkovala panu komisaři za to, že jsem přišel mezi nás a že jste nám dal takto napínavý přehled toho, co už bylo vykonáno a co máme před sebou a co ukazuje, že se ta problematika bere vážně. Já tady mám dvě otázky. Mluvíme-li o clech, mluvíme zároveň i o vztazích se zemi mimo Evropskou unii. Některé z nich se chtějí do unie dostat a já to vnímám často tak, když se mluví o celech nebo návštěvují celnice, že se zdá dávat větší význam, lepší, přesouvat význam celní spolupráci v rámci Evropské unie, ten vnitřní trh je rovněž vlastně roztříštěný, co se týče tržního dohledu i v těch harmonizovaných oblastech, i v těch neharmonizovaných. Máme tam určité roztříštění, za různé oblasti je odpovědný někdo jiný a to nezávisle na tom, zase jedna jedná o vnější nebo vnitřní problematiku. Tak jsem se chtěla zeptat, máte tam nějaké jasno nebo staráte si o to, aby byl ustanoven takový řádný rámec pro koordinaci. Nikoli pouze mezi zeměmi v těch vztazích celních, ale i mezi různými podobami dohledu nad trhem, protože tam tam to vypadá různě. A zároveň bych ráda ještě navázala na to, co řekla paní Rula. Totiž co může ochránit naše občany, co může zajistit, že občané mají přístup k bezpečným výrobkům. Dostatek zdrojů, dostatek zaměstnanců, jež toto zboží kontrolují, jež jsou schopni se pohybovat a přijít na podvody. Jak máte my vliv, na případné zdroje? Jak to vypadá v českých zemích? Musí se každý eh, snažit vše pokryt z vlastního rozpočtu? Je to stále ještě udržitelné z hlediska celních služeb, že členské státy státy si s tím musí poradit? Děkuji. Um, uh, Myslím, že pokud je o dohled nad trhem, také pan, pana Tajányho to zajímá, ale samozřejmě um, uvítáme i odpověď pana komisaře Šemete. Paní Vajlerová, prosím. Pane komisaři, já bych vlastně ráda navázala na to, co řekla má předřečnice. Jak to vypadá se zdroji v členských státech. Od 1. července loňského roku už ten kodex platí a vy jste sám řekl, že u členských států, jež zaostávají, pomáháte. Jsou to pouze technické problémy, o nichž tady mluvíme. Já si to dokážu představit dokonce snad i v Rumunsku nebo v Estonsku, jim může docházet, anebo dochází i k určitému politickému odporu Tady bych si ráda poslechla, jakým způsobem ta aplikace a mm, to provádění probíhá. A druhá věc, o té návštěvě v Rotterdamu. Tam jsme se dozvěděli, jak už řekla kolegyně Rula, mnoho zajímavého. Například skutečnost, že e, úředník, jež tam je odpovědný, který řekl, že skenování opravdu pomáhá, i když samozřejmě nejde o stoprocentní skenování, tak jak si to představují američané. To by opravdu eh, znamenalo zajít, zacházet příliš daleko, ale rozhodně by se nemělo úplně rezignovat na skenování kontejnerů. Máme celou řadu eh, takových eh, zaváděcích triků, případně utajených zásilek, například cigaret a jiného zboží, to se dočteme v tisku. Tedy co vy, jaký je váš názor na tyto různé nástroje? A další věc, rovněž váš, nebo naše budova je vybavován různými technickými novinkami, vším, co je potřebné a já se domnívám, že provádíme-li tak důležité kontroly i na našich nižších hranicích, tak musíme být i patřičně vybaveni, tedy jak to vypadá s tím technickým vybavením. A poslední otázka, mluvíme-li o padělávání. Jak to nyní vypadá? Já si vzpomínám, co my jsme e, kritizovali u vašeho kolegy, když se mluvil o padělávání léku, že tam nebyly e, do, v tom obsažený v té směrnici e, ty dovozy, e, dovozy, jež se objednávaly online u, u padělání. A často právě ty padělky putují a jsou objednávány online. Z velké části, možná je příliš brzy mluvit o zkušenostech, ale jak vy jste zatím tu situaci, um, jak vy ji vidíte? Tady určitě bude třeba zajistit i to, že právě dovozy, jež se objednávají po internetu, budou rovněž nějakým způsobem podchyceny, protože to je ještě nevyřešené. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Rapty a potom paní Kratsa na závěr. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vítejte u nás ve výboru. Je pravda, že to je poprvé, kdy se s vámi setkáváme od slyšení. Úvodem jste uvedl, že není snadné získat a udržet naše pozornost po té, co jsme tu měli profesora Monteho, ale já si myslím, že je eh, opravdu tady asi pokušení získat si naše pozornost, protože Pan eh, profesor Monty nám dal stostránkový dokument a měli jsme šance si přečíst pouze první stránku. Vy jste nám dal dokument dvoustránkový a bylo velice snadné si jej projít a se v něm orientovat, eh, zejména druhou stránku, poté, co to bylo distribuováno. O tom je asi snažší vést diskusy. Je zde další důvod. Pan profesor Monte nám prezentoval velice zajímavou studii, ale nicméně je to stále jen studie. On neponese odpovědnost za její provedení, bude-li prováděna ani za to, kdy se tak případně stane. Vy jste nám dal dvě stránky textu, ale máte konkrétní časový rámec a jste ten, kdo tím je pověřen, kdo za to nese odpovědnost, kdo to bude provádět. Takže dnešní rozprava s vámi je nesmírně zajímavá. Ano, pane předsedo, mám tři otázky. Hned je řeknu. První je tato. Přinese elektronický e, systém v celní oblasti více pracovních míst či méně pracovních míst? Jistě chápete, co mám na mysli. Čili co bude výsledkem více či méně pracovních míst? Až a pokud to bude zavedeno, hodláte provést nějaké školení pro pracovníky, kteří to budou mít na starost e, v rámci celní zprávy. A to mě vede k další důležité otázce, poslední. Potřebujeme vědět, jaké dovednosti budou potřebovat těto pracovníci, jaké dovednosti jako kvalifikaci. Ty dovednosti sami nestačí. Jak těto lidé prokáží své dovednosti, to souvisí s jejich kvalifikací, souvisí to, protože je to důležitá funkce pro hospodářství, také se zdravím na pracovišti a tak dále. Děkuji za vaše relevantní otázky. Nyní paní Kracabilu. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že pardon, paní Koraca Belt, eh, děkuji, protože já si myslím, že je trošku nevkusné provádět srovnání s lidmi, kteří jsou přítomni, takže myslím si, že se tady hodně hovořilo o již hodně hovořilo o boji proti padělkům a proto bych vás požádala, pane komisaře, abyste se zaměřil na jednu věc, která nás velmi trápí, a to jsou padělky u um, průmyslově zpracovaných potravin. Tady se výrazně navyšuje počet padělků. Samozřejmě souhlasím s tím, že nemůžeme skenovat každý kontejner, ale přesto bych vás vyzvala k tomu, abyste se zabýval možnostmi, které nezasahují nějak do volného obchodu ale které zároveň eh, nám dají jistotu, že například eh, nějaké koláčky eh, upečené z vajec, které jsou již prošlé, se nám nedostanou na trh. Děkuji všem za tato slova, za jejich příspěvky a nyní dávám slovo panu komisaři, aby zareagoval. Skutečně zde byla široká škála připomínek a dotazů, což myslím potvrzuje náš zájem o tuto problematiku. Děkuji mnohokrát za skutečně kvalitní dotazy, Možná nebudu schopen bezprostředně navrhnout řešení u všech vašich otázek, protože daň to je oblast, která se žádá mnoho náročných technických řešení. Nicméně pokusím se zareagovat tedy na vaše dotazy. Bylo zde několik dotazů k otázce zdrojů, zejména členských zemí. Je pravda, že situace, hospodářská situace dnes je dosti složitá, prakticky ve všech členských zemích a mnohé z nich potřebují provádět škrty ve svých rozpočtech. Co můžeme učinit my na komisi a co, to tak, co také já na zasedáních Rady ECOFIN se snažím sdělit a přesvědčit o tom ministry financí, je, že pokud se škrtají zdroje na cla, tak tím se vlastně odborávají potenciální příjmy. To pravděpodobně není optimální přístup ehm, ani optimální přístup k řešení krize. Jistě jednotlivé členské země naleznou oblasti, kde je možné provést rozpočtové škrty, ale nemělo by to, eh, to probíhat v oblastech, které jsou zdrojem příjmu do státního rozpočtu. Tak to je jedna věc. A další věc, eh, máme ten program pro oblast cel do roku 2013, kde se snažíme pomáhat, eh, poskytovat podporu členských, členským zemím s financováním, s organizací školení a 75 tohoto programu je určeno na rozvoj informačních technologií. Tak to je, myslím, také důležitá součást rozvoje celní zprávy. Oblast zdrojů tedy je náročná, ale vy nás snažíme se učinit maximum a členské země, když se na ně obracíme, jsou, zdá se, odhodlány k tomu implementovat modernizovaný celní sazebník a je velice důležité pomoci jim k naplněním tohoto závazku. Pokud je o drobné zásilky, to je opravdu vážný problém. My jsme si ho vědomi a domníváme se, že ten stávající právní rámec nestačí. Nestačí pro efektivní řešení problému drobných zásilek. A padělků v této oblasti. Proto jednou z klíčových oblastí v revidované legislativě o celní oblasti a prosazování práv duševního vlastnictví se bude týkat právě eh, těchto drobných eh, zakázek, eh, zásilek. Nebudeme čekat na přijetí legislativy, ale Budeme se snažit sladit náš systém hodnocení rizika, nastavit je na, tak, aby byla lepší možnost odhalit rizikové zásilky či zásilky obsahující padělky. To samozřejmě může přinést výsledky, ale dokud přetrvávají mezery v právním rámci, tak je obtížné dosáhnout nějakého výraznějšího pokroku. Tady, tady se to věci spolehám i na váš výbor že se tím budete velice podrobně zabývat. Pokud jde o otázku toho, co můžeme nabídnout podnikům a podnikatelské sféře, myslím si, že tady je zásadním tématem to, že s prováděním, se zaváděním modernizovaného celního sazebníku prakticky všechny celní e, operace budou převedeny do elektronického prostředí. To samozřejmě výrazně sníží náklady obchodníkům a navíc Do elektronické podoby budou převedeny nejenom e, celní operace, ale do budoucna do toho chceme zahrnout i další věci, které souvisejí s mezinárodním obchodem. Víte, že pokud někdo chce obchodovat mezinárodně, tak musí procházet nejenom přes celnici, ale také přes různé další úřady. A moje, my pracovníci propočetli, že v jedné velmi malé zemi takový člověk musí, takový podnik musí jít přes 21 úřadů. To všechno je třeba skoordinovat, aby bylo možné zrealizovat určitý obchod. Takže nám jde o to přejít na jednotnou jedinou přepážku, ale samozřejmě není snadné koordinovat činnost všech těchto institucí, protože nepodléhají eh, celní zprávě, nepodléhají celníkům a proto usilujeme o kooperaci s těmito jinými orgány, tak abychom mohli postupně přejít právě na metodu jediného kontaktního místa, jediné přepážky. V této odpovědi jsem se již dotkl jiné otázky, a totiž koordinace naší činnosti s orgány, s činností orgánů dohledu nad trhem Implementace elektronického eh, celního systému to je něco, do čeho se snažíme zapojit eh, ty instituce, které, nesou, které jsou příslušné pro, pro mezinárodní obchod a pro spolupráci s celníky. A to si myslím, že má klíčový význam, zejména spolupráce s pohraničníky, pomáhá celníkům a proto si myslím žádá naši zvláštní pozornost. Pokud je o skenování, Myslím, že tady by mělo jasně zaznít, že určitě jsme proti stoprocentnímu skenování, ale to neznamená, že bychom byli proti skenování jako takovému. Skenování samozřejmě může a mělo by být používáno našimi celníky, ale pokud se používá stoprocentně u všech kontejnerů, tak tím se potom dramaticky navyšují náklady. A my se domníváme, že moderní metody založené na vyhodnocení rizika jsou mnohem efektivnější než 100% skenování. A doufám, že členové výboru měli možnost se seznámit s naší studií o 100% skenování, která poskytuje jasné informace a prokazuje, že při aplikaci více vrstevného systému řízení rizika můžeme dosáhnout stejných, minimálně stejných výsledků jako u 100% skeningu a to při mnohem nižších nákladech. Dále otázka více či méně pracovních míst po zavedení modernizovaného celního sazebníku. Samozřejmě to je složitá otázka, Samozřejmě elektronická, eh, elektronická celní zpráva by měla také zefektivnit činnost celníků. To znamená, že pravděpodobně budeme potřebovat méně pracovníků v této konkrétní oblasti, ale je zde mnoho souvisejících oblastí. A lidé, kteří pravděpodobně budou požádáni, aby odešli, budou moci být přeškoleni, rekvalifikováni na jinou činnost, jiné oblasti související s mezinárodním obchodem. Pokud jde o přípravu pracovníků, v členských zemích Máme systém elektronického školení, elektronické přípravy pro celníky, respektive budou to ano, budou to moci celníci využívat eh, přímo doma, takže nemusí kvůli tomu přijíždět do Bruselu nebo někam jinam. A navíc eh, se zavedením modernizovaného celního kodexu také eh, zavedeme jako součást implementačního programu Eh, určitý návod pro školení a všechny členské země tedy budou muset provést školení pro provádění tohoto modernizovaného celního sazebníku. Pokud jde o mezinárodní vztahy a práva duševního vlastnictví a jejich prosazování, myslím si, že to je klíčový bod Pracujeme na tom intenzivně s hlavními zeměmi. S nimiž potřebujeme řešit tuto problematiku, zejména spolupracujeme s Čínou, Ruskem. U Číny máme dohodu o spolupráci a tato dohoda se nyní provádí byla podepsána na dobu jednoho roku, ale v září pojedu do Číny na jednání s čínskými celníky. A naším záměrem je platnost dohody prodloužit. Již nyní v rámci zavádění sítí ehm, celních orgánů, například ve velkých přístavech, eh, se také se také provádí výměna informací mezi celními orgány na základě této dohody.